místa, tak prosím všichni z vás, abyste si našli nějaké to místo. J'ouvre donc notre séance de commission des... Zahajuji zasedání našeho výboru pro rozpočet a musím říci, že se musím s vámi rozloučit v 16.30 a pan Sarvama, kterému tímto děkuji, bude zajišťovat od 16.30 předsednictví. Rád bych si u vás ověřil, že návrh pořadu jednání může být přijat. Nikdo k tomu nic nemáte. Já jako předseda nemám žádná sdělení. Takže prosím, abyste odsouhlasili zápisy ze schůzí 20. a 21. března, 27. března, 24. a 25. dubna, 11. května a 29. až 30. května. Máte k tomu nějaké připomínky, poznámky? Zdá se, že ne, takže považuji tyto zápisy v této podobě za přijaté. A teď nastal ten velký okamžik dne a sice slyšení na téma finanční nástroje, granty a jiné způsoby financování. K plnění cílu Evropské unie. Jak si vybrat správný nástroj? Potřebujeme objasnění, a následující řada referátů nám jistě umožní udělat se představu a přinese nám klíč ke správnému používání všech těchto nástrojů. Jednotlivá vystoupení budou následovat v tomto pořadí nejdříve Jorge Núñez Ferrer, který pochází z Centra evropských politických studií. Následovat bude David Denser Speck z veřejné instituce financování Německa a ředitel styčného úřadu v Bruselu. Další řečník je Anatolio Alonso Pardo zástupce generálního ředitele ERDF, generální ředitelství komunitárních fondů ze španělského ministerstva financí a veřejné služby. Dále vystoupí paní Suzana Hargitaj, ředitelka z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, z odboru spolufinancování a finančního inženýrství. Potom proběhne série otázek a odpovědí. Závěry vyvodí paní Eider Gardia Sabal Rubial, členka našeho výboru, z k těmto finančním nástrojům. A pan předsedající Sarvama vystoupí na závěr, kdy přednešce závěrečné připomínky. A teď už dávám slovo panu Jorge Nunez Ferrerovi. Ale ještě předtím musím dát slovo paní Eider Gardia Sabal, aby uvedla celé toto slyšení. Paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručná, protože cílem dnešního odpoledne je vyslechnout si jaký je pohled na věc našich hostů. A především, nevím, zda to bude možné, ale aby nám zodpověděli tu milionovou otázku, jak si vybrat správný nástroj, pro jaké politiky je lepší využít, jaký nástroj, jaké granty či jiné způsoby financování, včetně záruk a také udělat si přehled o situaci, o tom, jak se v současné době v tomto finančním rámci používají finanční nástroje, abychom mohli pomoci při přípravě příštího finančního rámce. Když hovoříme o finančních nástrojích, tak zde panuje taková velká nevědomost, protože obvykle nepoužíváme finanční nástroje když jde o veřejné finance. Je pravda, že to není úplně nové a že čím dál více se využívají tyto finanční nástroje, ale když se hovoří o rozpočtu, tak je jednodušší přímo hovořit o grantech, o, o veřejných politikách, které jsou dotovány. Ale čím dál více se začíná používat také více finančních nástrojů a v souvislosti s tím začíná debata, kdy to máme používat, kdy je to správné, kdy to není na místě. A velmi často chybí informace k tomu, abychom se rozhodli, jaký nástroj nebo jakou kategorii veřejné podpory máme pro naše projekty využít. A když hovoříme o regionální politice, tak eh, velmi často jsme slyšeli, že je třeba omezit dotace, omezit granty v rámci regionální politiky a že je třeba věnovat více prostředků na finanční nástroje, protože finanční nástroje jsou levnějším způsobem, jak financovat veřejné projekty. Kromě toho mohou generovat také určitou návratnost a navíc pozbuzujeme k soukromé účasti. To vše může být pravda. Ovšem jsou jisté projekty, jisté politiky, které už vlastně ze své definice mohou být financovány pouze prostřednictvím grantů. Takže to je ta debata, kterou vedeme teď v současné době. Jde o to, co je efektivnější, co by se mělo používat v politikách, které budeme financovat, eh, zde tedy z prostředků evropského rozpočtu. A jedna z myšlenek, eh, která nás napadla, bylo zadat eh, tuto studii Jorge Nunezovi Ferrerovi a celému jeho týmu ze CEPSu a také jsme si říkali, že bylo zajímavé vyslechnout si zástupce KF2TV, což je tedy banka, potom také zástupce přímo tedy eh, z ministerstva členského státu a potom také třeba jiná banka, pohled z jiné banky, banky v tomto případě pro obnovu a rozvoj. Takže toto tedy budou naši hosté a následovat budou otázky a odpovědi. Děkuji. Děkuji, takže naše zpravodajka zasadila debatu do tohoto rámce. Když nemáme peníze v rozpočtu, tak se občas objevuje pokušení využít finančního inženýrství, abychom naplnili očekávání a cíle Evropské unie. Jako první vystoupí pan Jorge Núñez Ferrer. Um. Okay, thank you very much to have me here. Mnohokrát děkuji za pozvání a za příležitost. Já vás nejprve seznámím s logikou finančních nástrojů. Řeknu něco o tom, co vyplynulo z naší studie, kterou jsme provedli. Zabývali jsme se zdůvodněním, které předkládají regiony pro využívání finančních nástrojů. Ale chtěl bych také vysvětlit, o co vlastně jde čemu je využíváte. Není pravda, že finanční nástroje jsou náhradou grantů. Otázka zní, jaký je nejlepší způsob jejich distribuce. A pokud jste schopní řádně všechno rozdělit mezi granty a finanční nástroje, můžete rozšířit svou činnost, máte víc nástrojů. Neznamená to, že můžete jeden nahradit tím druhým. To, to jenom v případě, když jste využívali grant, který jste neměli. O to v podstatě šlo, ale já jsem měl prezentaci tady na obrazovce a teď zmizela a je opravdu těžké mluvit o slajdech, když je tady nemám, protože ony byly docela užitečné. Je možné zobrazit ty slajdy? Byly tady. My to hned ověříme. A už to tady je, ano. Dobře. Máme tady záběry, já bych to chtěl zjednodušit. Nicméně, za prvé, jakým způsobem je to předloženo, jaká je úloha finančních nástrojů. Vídáme spoustu teorií, spoustu podnětů, nicméně, jak v praxi vypadá realita? co vlastně finanční způsob, nástroje způsobují a proč je máme. To je první otázka. Ale často vidím, že na to se diskuze moc nezaměřují. Já se pokusím o takový velice zjednodušený pohled toho, jak to funguje. Bude to nesmírně zjednodušené. Uvidíte základní struktury, uvidíte, proč je využívat, protože ve zprávě máte konkrétní případy a tak dále. Já jsem se to pokusil ještě víc zjednodušit. Jaká je tady role finančních nástrojů? Pokusím se to popsat velice jasně. Takže já vám ukážu programy, které podporuje Evropská unie z hlediska základního majetku a dluhových nástrojů. Tam jde o záruky za půjčky, vlastní majetek, jakousi finanční podporu. Potom také vysvětlím, z čeho to všeho vychází a také to, co vyplynulo z ex ante hodnocení. Řídící nástroje musí nastavit nějak finanční nástroj, ale hodnocení ex ante musí provést i další instituce, pokud chtějí takovéto nástroje využívat v Evropské unii. Potom přijde určitá klíčová doporučení. Řeknu něco o tom, jak je využít, jak se přesunout do nových oblastí, Velice často parlament říká, že bychom měli vstoupit do nových oblastí z hlediska finančních nástrojů. A proč to není EFSI? Finanční nástroje jsou méně užitečné, takže jde o to, jak to udělat. Finanční nástroje nejsou paspartů, stejně jako granty nemohou být náhradou pro všechno a nemohou být využity všude, záleží na jejich struktuře. Takže jaká je úloha finančních nástrojů? Rozpočet Evropské unie nabízí finanční prostředky pro záruky, půjčky a vlastní kapitál. Jaký je účel? Účelem je v podstatě financovat, to znění musí být správné, financovat projekty, které jsou přijatelné pro banky, nebo které by mohly být přijatelné pro banky, když budou mít nějakou podporu. Musí se zaměřit na cíle EU a není naplněná poptávka po úvěrech. Jde tedy o projekty, které nedokážou najít financování, ale zároveň by bylo možné zajistit jejich návratnost. Nesnažte se je tedy využít v těch případech, kdy ty peníze nemůžete dostat zpátky. A proto to nemůže nahradit v řadě případů dotace. Musíte mít jakousi mezeru mezi nabídkou a poptávkou. Ten projekt musí být návratný a dobrý. Nestačí říct, je velká poptávka, ale nejsou úvěry. Pokud je to špatná poptávka, tak do toho nejdete. Jde o dobré projekty. A ty dobré jsou ty, které odpovídají cílům EU a mají vysokou přidanou hodnotu. A jsou to také projekty, které se nefinancují v důsledku časového harmonogramu, jsou to dlouhodobé projekty. V takových případech mají banky větší obavy, pokud nemají nějakou podporu nebo záruky, takže jde především o velkou infrastrukturu, tam není snadné dát dohromady několik bank, aby financovali, pokud je tam nějaká nejistota. A pak jsou tady ještě tři pravidla, protože pravidla pro banky jsou teď striktní, mají problém s dlouhodobým financováním, s dlouhodobými půjčkami. A Evropská banka i investiční banka i národní banky už to nemají tak snadné. A pak jsou tady rizika. Riziko je relativní. Riziko může být vysoké, Ale investiční banky to nedělají, takže na sebe berou hodně rizika. Účastní se projektu v případech, kde je možné riziko omezit. Zvlášť tehdy, kdy eh, z hlediska vnímání je to riziko hodně vysoké. Když máte nějaký zajímavý inovativní produkt nebo projekt, banky to nedokážou posoudit a vyhodnotit. Nejsou to inženýři nebo jaderní fyzici a podobně. A v tom případě vám nedají finance. EFSI má specializované oddělení, takže dokážete projekty vyhodnotit a proto jde také o to, abychom ujistili banky o tom, že to, co předkládáte, je proveditelné. Další důvod je nedostatečná monetizace veřejných statků. Dejme tomu, že máte báječné projekty, jsou ziskové nebo je to na hraně, peníze dostanete zpátky, ale vytváříte hodně veřejných statků. Ale nemůžete za to dostat zaplaceno, musí za to zaplatit veřejný sektor nebo potřebujete nějakou podporu. A v takovém případě toho může vstoupit Evropská investiční banka nebo nějaká národní banka, aby ten evropský projekt byl zajímavější a přilákal další investice. Tak to tedy funguje. Je to jednoduché. Když se podíváte na finanční nástroje, tak se nesnažte komplikovat si život. Je to je soubor základních pravidel. Takže tady vidíme příjemce, máme ty červené, to není žádný přínos pro společnost, nejsou to dobré projekty, ty nefinancujete. Ale pak máte další kategorie, ty žluté, to jsou projekty, které jsou návratné, ale neodpovídají cílům EU. Co tedy s přidanou hodnotou? Ty modré jsou trošku rizikovější, takže je tady ta tržní mezera, mezera na trhu. Jsou tam dobré projekty, které z nějakých důvodů nedostanou finance a samozřejmě je potřeba vyhnout se projektům, které jsou v rozporu s veřejnými cíly. Takže byste neměli pokrývat celou tu mezeru na trhu, jenom ty správné projekty. To je tady velmi jednoduchý popis. Tady to vstupuje EIB. Ano, je to velice důležité. Mluvíme také o tržním selhání. Tržní selhání je prostě příčina mezery na trhu. Důvodů je hodně. Za prvé informace, banky nedokážou projekty vyhodnotit. Těch důvodů je spousta. A já často vidím hodně analýz té mezery na trhu. Co je důležité? Důležité je poměřovat nějak tu mezeru. Ne příčinu, ale rozsah. A to je opravdu důležité. Je důležité neudělat chybu a místo korekce tržního selhání se pokoušet o korekci špatné politiky. Protože někdy špatné politiky zablokují trh a vy si myslíte, že finančním nástrojem ten problém, který špatná politika vyvolala, vyřešíte, ale to nejde. Takže jdeme tomu, že máme nějaký problém, máme nějaké nařízení, máme pak dlouhodobý projekt. Já chápu, že jsou určité regulační politiky, které se snaží vyhnout zneužívání ze strany bankovního sektoru, pak se do toho snaží vstoupit EIB, to je v pořádku, ale ne, když máte nějaké administrativní překážky, které brání podnikům v jejich činnosti. Pak se zaměřujete na tržní selhání, ne na selhání politiky. Velice zjednodušeně Dá se to udělat několika způsoby. U výzkumu a velkých projektů většinou máte záruky, vlastní kapitál, tady něco. Jedna věc chybí. A máme tam EIB, ústřední e, fondy a Evropský fond pro strategické investice. Takže máme také CSF, nástroj propojení, propojení Evropy. To jsou ty ústřední věci. A pak máme systém pro podporu malých a středních podniků, to jsou záruky, vlastní kapitál a půjčky. To se dá dělat dvěma způsoby, prostřednictvím centrálních nástrojů, dělá to i EFSI, anebo EIF a EIB. Můžete jít také přes řídící orgány, ty musí zpracovat vyhodnocení. A pokud se jim to nepodaří zřídit, tak předají ty prostředky ústředním nástrojům a ti to udělají. A pak to jde přes finanční prostředníky, přes banky a ty to implementují. A pak to jde dál příjemcům. A pak jsou ještě další fondy, jako jsou městské fondy, to je ze strukturálních fondů, tam jsou záruky, vlastní kapitál a další nástroje. To přejde na řídící nástroj, ten zpracuje holdingový fond a z toho potom plynou prostředky kon- koncovým příjemcům. To jsou tedy ty hlavní modely. To je diagram těch hlavních tří základních věcí. To jsou ty nejzákladnější věci. A je třeba pamatovat, že EIB nedostává ty prostředky z čistého nebe. Samozřejmě je tam podpora členských států, evropského rozpočtu, ale Jde hlavně o vydávání dluhopisů na trhu, to znamená, schopnost EIB zajistit si dobrou dohodu je závislá na tom, jaké obchody má. A často tady slýcháte, že EIB je posedlá ratingem, ale to má svůj důvod. Zřizování frančních nástrojů. Pro období 2014 až 2020 je to tak, že to bylo rozšířeno na všechny tématické oblasti, všechny tématické cíle. Řídící orgány si mohou stanovit své vlastní, musí proběhnout povinná hodnocení. My jsme se zabývali 40 ze 111, tehdy bylo 111, teď myslím 135. V té době bylo možné nějakým způsobem vyhodnotit 111 Velice často není možné snadno získat úplné informace. Někdy jsou ty zprávy nebo ta hodnocení velice dlouhá, nedá se to snadno projít, někdy tam některé části chybí. A dopad těchto hodnocení na ten vlastní nástroj se opravdu těžko hledá. Má vůbec to hodnocení nějaký dopad na rozhodnutí řídícího orgánu? A my jsme provedli rozhovory s určitými experty. Další zajímavá věc je to, že když řídící orgán předá věci ústředním nástrojům, to znamená, že to nebude jako financování malých a středních podniků, řeknou, že ty peníze předají dál, že se to udělá přes ten eh, systém ústředního plánování. Není nutné hodnocení ex ante. A já se říkám, jestli by se nedalo použít to hodnocení protože pak se musíte zaměřit jenom na méně věcí. A když se podíváme na hodnocení ex ante, jsou tady tržní selhání, tam jsou rozsáhlé popisy nejrůznějších typů tržních selhání. Se, neříkám, jestli vůbec vědí, co píšou, jsou to dlouhatánské dokumenty, ne, zdaleko neoptimální investiční situace. Já nevím, jestli už se to dělá i pro ty ústřední plány. Jsou tam přílohy pro jednotlivé země. Bylo to nutné sepisovat abyste něco takového zdůvodnili, aby to mohl dělat někdo další. Připadá mi to příliš teoretické a rozsáhlé. Vyhodnocení přidané hodnoty mělo proměnlivou kvalitu, některé bylo lepší, některé horší. Eh, různé výhody, to bylo celkem dobré, poučení ano, dobře, ale znepokojilo nás, když jsme viděli, že to občas řídící orgán předá nějakému konzultantovi, aby to napsal. Výsledky jsou potom často malé, Ekonoma nezajímá, jaká ta počka má být, ale spíš, co se s ní udělalo a jaký to mělo dopad. Takže často to vypadá spíš jako milníky než cíle. Takže jsou tam určité slabiny. Dopad pro státní podporu, to tam často chybí, ne všechny to, ty zprávy to popisovaly. A pak jsou tam určitá ustanovení pro další revize, neboli co udělat do budoucna a tak dále. Podle mě, kromě toho, že bylo potřeba přečíst všechno ta hodnocení ex ante, ptám se, jestli jsou vůbec užitečná, říkám si, do jaké míry užitečná jsou. Také mám pocit, že požadavky na hodnocení ex ante pro malé a střední podniky jsou příliš rozsáhlé. Musíte sepsat stovky pravidel, abyste naplnili pravidla, eh, stran, abyste naplnili pravidla, dodrželi pravidla. Je to zbytečné, zvlášť když eh, se podíváte na to, co chce vlastně eh, dělat řídící jednotka, ústřední řídící jednotka. Analyzují se nedůležité části. Důležité je, jestli je nějaká mezera na trhu, jestli je poptávka pro určitých úvěrech, jestli ano nebo ne, a pokud ano, jestli se dá kvantifikovat. A některé z nich si vedly velice dobře, ty studie byly velice dobré. Investiční strategie. To je nejdůležitější část, ale Spousta konzultantů, kteří psali tyto zprávy, jsou většinou ekonomové nebo hodnotitelé, nejsou to finanční experti, takže nedokážou dělat strategii pro banku. To dokáže banka sama. Investiční strategie mi připadala trošku slabá a pak očekávané výsledky. To často nebylo moc dobré. Měl jsem z toho špatný pocit, protože jedna věc je kritizovat je, ale další věc je, jestli stojí za to si je ponechat. A já říkám, že možná ano, kdyby řídící orgány chtěly nějaké vlastní, musí to psát. Ale měly by se zaměřit na tu tržní mezeru, investiční strategii a na výsledky a mnohem méně na všechny ostatní části. A teď ještě rychle k závěrům závěry z hlediska hodnocení sdílených a centrálně plánovaných nástrojů. Musíme pamatovat, že všechny finanční nástroje vznikly, dejme tomu, před vznikem EFSI. Těch nástrojů bylo hodně a byly podobné, takže hodně věcí se tam opakuje. Je to rozdělené na různé sektory, generální ředitelství, cíle, regiony, nejrůznější věci. A z mnoha ohledů ty finanční nástroje mají stejný nebo, nebo podobný dopad, takže otázka je, jestli to dokážeme nějak sloučit nebo se vyhnout tomu překrývání. Možné to je, ale znamenalo by to celou věc trošku víc racionalizovat a jak to racionalizovat. To by asi bylo kontroverzní, ale je pravda, že je lepší, když finanční nástroje vychází z ústředního rozpočtu, z vyššího kapitálového přídělu. Proč by tedy neměly být regionální nástroje, když máme záruky, je to jednoduché, je to jako pojištění. Když máte malou vesnici a pojistíte všechny domy v té vesnici proti povodním, když přijde povodeň, spadnou všechny domy a rozpadne se vám to pojištění. Takže u těch finančních nástrojů je to podobné. Máte záruky, ale nezaručujete všechno stejně. Jde jenom o procento selhání. Čím menší oblast, tím nižší je procento, čím vyšší riziko je, tím vyšší je úrok. Musíte to tedy vyvážit a proto je lepší, když máte jeden velký centrální, který potom působí i místně a potřebujete dobrou místní strategii. Ale záruky by na místní úrovni být neměly. Nedává smysl, aby ty peníze uvázly v nějaké místní bance. A je důležité, aby ty nástroje nebyly navzájem v rozporu a nebyly duplikované. Já myslím, že to je hodně důležité. V příštím období by mělo jít hlavně o konsolidaci všech těchto nástrojů a racionalizaci. Snad už nenastane žádná další krize, která nás přinutí vytvořit další nástroje. A je také třeba zaměřit se na konečný cíl a sledovat ho, sledovat, jestli vůbec dospějete k tomuto cíli. Když školíte spoustu lidí, kteří nejsou potřební na trhu, tak to také užitečné není. Takže musíte zjistit, jestli z toho pak něco máte. A také bych si přál, aby všechna ta hodnocení, která někdo se píše, hodnocení ex ante, jakákoliv hodnocení, byla nejenom zveřejňována na, na jednom místě, jako je třeba kompas pro finanční nástroje, ale měly by být tak trošku standardní formát, protože to je potom opravdu jako zlý sen, když se to pokoušíte číst za různé země v různých formátech má to různou strukturu. A poslední věc, to je moje poslední stránka, chtěl bych zmínit, že e, slyším o tom, jestli něco riziko nebo není riziko a jestli EIB má na sebe brát větší nebo menší riziko. To není ten hlavní úkol. Hlavní úkol veřejné banky, a jedno jestli to EIB a nebo Národní banka, je prosazování projektů s vysokou hodnotou pro EU s naplňováním cílů EU. Některé tyto projekty možná mají vysoký pákový efekt, může tam být vysoké riziko nebo ne. Důležité je, jestli je se dají financovat a to včas. U některých projektů trvá velice dlouho, než vůbec vzniknou, to také stojí hodně peněz, takže EIB musí intervenovat v případě, kdy z toho pak něco máme. Nejde jenom o to, jestli to rizikové nebo ne. To záleží. Proč něco dělat, jak to dělat, co dělat pouštět se do oblastí, kde je vysoké riziko. Především, jak jsem říkal, je opravdu těžké mít finanční nástroje v rizikových oblastech, kde se to může celá rozpadnout. Takže byste potřebovali opravdu silnou podporu, nebo rozpočet na vyšší úrovni. A další věc, jak fungovat s vysokým rizikem, to je úplně jiná struktura než v méně rizikových oblastech, protože musíte najít rovnováhu mezi potřebnými zárukami, mezi tím, co se dá vůbec udělat, a tím pákovým efektem. Čím vyšší je riziko, tím nižší je pákový efekt. To je automatické. A tím pádem potřebujete vyšší záruku. Takže tím více chcete rozšířit ty nástroje, tím více to musí odpovídat potřebám. A to není snadné. Ale nestačí říct, že nějaký jeden konkrétní nástroj by toho měl dělat víc. Otázka zní, jestli by se ten nástroj neměl přizpůsobit, aby toho dokázal víc. Ale to je další diskuze. Děkuji, to je vše. Merci. Merci. Děkuji. Děkuji za toto vyjasnění. Jak udělat více z méně? a jak reagovat na očekávání, když je rozpočet krácen. Věděli jsme, jak komise zahájila Evropský fond pro strategické investice. Bylo třeba zaplnit eh, deficit investic, se není možno využít grantů, protože nemáme peníze, takže se začaly uplatňovat takové věci jako European Facility a záruky za půjčky. Teď máme trošičku více času, ale to nevadí, to je jen dobře. Teď můžeme přistoupit k druhému řečníkovi a to je pan David Denzer. Spek, prosím, máte slovo. Uh, Pane předsedo, kolegové, paní zpravodajko, děkuji za pozvání na dnešní slyšení. Já eh, tady působím v Německu v Národní promoční bance KFV. Budu tady hovořit jménem vedení, ale Chci říct, že jak v Německu, tak téměř v každém členském státě potřebujete mít takovou to instituci, ať už je to banka nebo jiná instituce, může být eh, jedna, dvě, tři, my máme i regionální takovéto promočné instituce. Eh, podívejte se také na slajdu, vidíte, že tam eh, ještě jsou tedy další, kromě KF, KFV. dvě věci. Za prvé, abych tedy vysvětlil naši perspektivu, náš pohled na finanční nástroje v rámci Německa, ale také ve spolupráci s zeměmi Evropské unie. Za druhé, chci vysvětlit, proč jsme přítomni, proč považujeme za strategicky důležité spolupracovat s Evropskou komisí a Evropským parlamentem. A to tež platí i pro naše partnery, třeba ve Francii, Itálii a Španělsku. Nejprve tedy řeknu pár slov eh, ke své instituci, potom eh, jak vnímáme finanční nástroje, jaké jsou naše zkušenosti a potom nakonec možná navrhnu některá doporučení pro další diskusy. Byli jsme založeni jako KFV. Hlavním účelem naší ehm, instituce bylo tedy eh, distribuovat Marshallovy eh, fondy. My jsme to ale nevyužívali jako granty, jako většina zemí, ale využili jsme to pro eh, dotace půjček. Toto tedy právě dělala naše instituce. A potom ERP, což je vlastně oficiální název Marshallových fondů, které nyní slaví v podstatě 70. narozeniny. A díky tomu, že eh, jakou povahu mají tyto fondy, Eh, tak dnes vlastně eh, máme na rozvaze asi 500 miliard a finanční objem je 81 miliard. Ještě dvě důležité věci je možné dosáhnout dlouhodobých dopadů, dlouhodobých efektů, pokud používáte finanční nástroje. Takže opravdu doporučujeme, aby jak Evropský parlament, tak Evropská rada, tedy Evropská komise se vydala tímto směrem. Každopádně bychom také mohli poskytnout technické poradenství dalším státům, pokud mají zájem si vybudovat mm, své technické zázemí. My jsme se taky nedostali na rozvahu 500 miliard eh, přes noc. To je potřeba rozvíjet let. Je potřeba také spravo, spravovat svá očekávání. Určitě v dlouhodobém eh, výhledu budete mít úspěchy, ale je potřeba eh, se připravit na to, eh, dobře si to naplánovat, aby to bylo správně nastaveno. Hmm, na stránce aktiv je to velmi jednoduché, protože máme pouze jednu položku dlouhodobé financování. Poskutujeme půjčky a akcie, ale neposkytujeme platební služby, krylingové služby, pouze dlouhodobé finanční nástroje. Pasiva. My zde máme tedy eh, záruku ze strany eh, Federální republiky Německa. Eh, takže kromě toho máme také trojí AAA hodnocení, tedy AAA rating. Možná pro vás nebude úplně jednoduché přečíst to, co je na tomhle slajdu. Víceméně to jsou oblasti, v nichž působíme nalevo. Máte tedy domácí podporu. To je asi 50 miliard ročně v rámci Německa. Jednak jsou to, je to podpora malých a středních podniků a potom obecní financování a soukromé financování. Potom napravo vidíte 20 miliard ročně zhruba a to jsou i mezinárodní finance a také rozvojové financování. My také máme oficiální um, vlastně granty a pomoc rozvojovým zemím. Děláme to tedy jménem eh, Německé republiky. Když se podíváte blíže, Vidíte tam tedy přesně, že financujeme malé střední podniky, energetickou účinnost, obnovitelné zdroje a podobně. Takže máme naprosto jasně definované eh, cíle a také politické mm, oblasti. Samozřejmě se řídíme tím, eh, co eh, nastavuje federální vláda v Německu, ale také se řídíme tím, co, jaké cíle si stanovuje celá Evropská unie tedy politické cíle. A mm, v Německu eh, je to vlastně poměrně centralizované, eh, tedy ve stylu one-stop shop. Eh, v některých zemích je to třeba jiné. Například ve Francii mají jednu instituci pro financování malých a středních podniků, potom zase například jinou instituci pro infrastrukturu, obecní financování a další. A další. A zase úplně jinou instituci pro financování rozvojových projektů. Takže v Německu je to všechno v rámci jedné instituce, v některých jiných zemích je to rozděleno do více institucí. Důležité zde je mít na paměti, že je vždycky potřeba nalézt eh, toho nejlepšího partnera v dané zemi. My tedy děláme téměř vše v Německu, ale ku příkladu eh, nemáme nástroje, v oblasti mikrofinancí, mikrofinancování. Takže tam je potřeba, abyste si našli jiného partnera. Tohle je tedy vlastně důležitá věc. Pokud nastavujete finanční nástroje, je potřeba nalézt ty správné instituce v Evropě, ať už je to EIB, EIBD nebo prostě nějaká jiná promoční banka, a potom zase na, národní, vnitrostátní, regionální partneři a musíte si vždycky zjistit, kdo má příslušnou expertízu v oblasti na kterou se chcete zaměřit. Za druhé, k podílu evropských eh, fondů, evropských financí, které eh, získáváme. Eh, grantová podpora máme asi 3 miliardy ročně z federální vlády. Takže my vlastně máme 70 miliard v půjčkách a eh, asi 3 miliardy ročně dostáváme z federálního rozpočtu. Eh, takže eh, to se ukazuje, že ty finanční nástroje nejsou nástrojem pro všechno, nejsou řešením pro všechno. Máme některé zainteresované strany, které um, Můžeme například se nastavit i na Brexit a na možnou ztrátu evropských financí, takže nastavíme finanční nástroje, ale dobrá, ale na to, abyste si nastavili rozumné finanční nástroje, vždycky potřebujete rozpočtovou podporu. Takže vlastně v našem případě to tedy je 3 miliardy ročně. náš aktivní biznis, máme tedy těch 70 miliard ročně, 1 až 3 to je tedy jaksi podniky EU. E, to vlastně znamená, že to má, e, buď získáme evropskou nějakou podporu, e, nebo tam vlastně se to nějak zúčtovává na evropské úrovni. Ale ještě jednou říkám, jsme národní instituce, působíme hlavně tedy vnitrostátně, ale je samozřejmě velmi důležité eh, zdůraznit, že musíme spolupracovat také s jinými zainteresovanými stranami v Evropě. za třetí zase na levé straně, pokud eh, ustanovíte nový finanční nástroj pro malé střední podniky, to se liší od eh, toho, když se podíváte úplně napravo, pokud chceme třeba financovat nějakou elektrárnu v Africe. Jak už jsem říkal, máme několika nástrojů na evropském poli. Eh, vždycky je potřeba tedy hledat rovnováhu mezi počtem nástrojů, které používáte nebo které uplatňujete, což samozřejmě záleží taky na eh, počtu politických oblastí, v níž chcete působit. Zase záleží na tom, jak si tam stojíte. Eh, jsou tam různé finanční možnosti. Pokud financujete infrastrukturu, liží se to samozřejmě od toho, když, když financujete nějaké rozvojové projekty. co tedy považujeme za finanční nástroje? My jsme o tom interně hodně diskutovali, co přesně je finanční nástroj. A dospěli jsme k závěru, že nejlepší je tedy dívat se na to z pohledu konečného příjemce. To znamená, je to finanční nástroj ve chvíli, kdy eh, konečný příjemce získá nějakou půjčku, záruku, investici A z našeho úhlu pohledu eh, Samozřejmě to tedy eh, může být třeba i grant eh, se se, z roviny EU, to může být třeba rozvojové, v té rozvojové oblasti, to jsou různé rozvojové granty a na naší straně se k tomu přidá ten promoč, ta promoční půjčka. Hodně tedy zmatení právě vychází z, té, z tohoto bodu. No, náš přístup tedy není, tedy je, že není tak důležité Eh, nakolik to Evropská unie za, zaručuje, to vždycky záleží na tom nástroji. Důležité je, že konečný příjemce obdrží tedy buď nějaký fond nebo finanční nástroj. Co se dá financovat finančními nástroji? To je poměrně jednoduché. Pokaždé, když očekáváte tedy nějaký cash flow my, jako, eh, tedy pokud se rozhodujeme, tak eh, pokud se rozhodujeme, zda eh, použijeme tedy tento finanční nástroj, poskytneme jej většinou v oblasti, kde bude v budoucnu nějaký cash flow. Mohou to být tedy studentské půjčky a ten cash flow to bude tedy budoucí příjem těch studentů. Takže dá se očekávat, že někdo, kdo bude mít lepší vzdělání, si vydělá více peněz. A v budoucnu tedy bude moci splatit tuto půjčku. Eh, také to může být tedy financování startupů nebo hm, infrastruktury. Tady už eh, hm, záleží na tom, zda tedy, co financujete. Pokud financujete například elektrárnu, tak vždycky můžete využít hm, Eh, tyto finanční nástroje. Taky eh, například financujeme různé silnice v Africe a tam už opravdu záleží na tom, jestli máte nějakou strukturu poplatků, anebo jak přesně to nastaveno. Eh, pokud máte jasně nastaveny poplatky, které potom přináší výnos, tak můžete mít to financovat finančním nástrojem. Ale je to politické rozhodnutí, takže my třeba víme, že v Evropském parlamentu byla problematická otázka, tedy například voda, různé vodní projekty. Pokud nechcete mít tedy poplatky za vodu, pokud řeknete, že by to mělo být zdarma, tak potom nemůžete používat finanční nástroj. To by nebyla správná oblast pro uplatnění finančních nástrojů. Naopak, pokud řeknete, Chceme tedy hm, postavit hm, třeba tu cestu nebo most nebo nějakou infrastrukturu, kde se budou platit poplatky, eh, tak eh, tam není problém, dá se to financovat z těch finančních nástrojů. Ještě pár dalších příkladů, jak to děláme. E, financujeme také syrské e, uprchlíky, e, v tomto případě financujeme vzdělávání a to děláme prostřednictvím grantů, protože tam neočekáváme, že tito lidé nám to budou splácet zpátky. Druhý aspekt je udržitelnost. My jako veřejná instituce bychom nefinancovali nikoho, eh, u koho nepředpokládáme, že bude moci splatit. Takže to je vlastně jednak z pohledu eh, rizikového řízení, ale také vlastně co se týče těch promočních projektů. My nemáme povolení financovat nejméně vyvinuté země. Tady je potřeba grantů, grantové podpory, a to je tedy vlastně jiný typ eh, financování. Kromě toho taky máme určitá omezení, co se týče oblastí působení, působnosti. Například eh, různé korporace nás nepotřebují, protože jsou dost velké, mají svůj vlastní trh. Ehm, obrana, to je otázka, která eh, nyní vyvstává na evropské úrovni. Zde také nemáme mandát pro zasahování. Takže vlastně ta důležitá otázka je, čekáme tedy budoucí nějaký eh, tok eh, financí. my to nevnímáme nějak ide, ideologicky granty versus finanční nástroje. Například máme některé projekty energetické účinnosti pro malé a střední podniky, kde třeba ta případová studie je financována grantem, protože eh, ten podnik ještě neví, zda to bude moci splatit. A teprve poté eh, když eh, přistoupí k samotnému tedy financování, tak může třeba získat půjčku. Takže my takto vlastně kombinujeme granty a půjčky v některých případech. Například i v tom rozvojovém financování máme celou řadu eh, investičních eh, grantů, které se používají eh, například na tržní, na průzkum trhu a podobně. Takže ono není tak důležité, zda prostě je ta záruka z evropského rozpočtu, nebo zda je tam grant. kde působíme. KFV. Máme tedy i partnery například ve Španělsku, v Itálii a další třeba eh, regionální hráče. Takže na levé straně vidíte, co děláme eh, spolu s EU v Německu, to je například COSME a INOFIN, to jsou tedy programy. Zde můžeme navrhovat atraktivnější produkty, takže získáme evropské fondy a můžeme potom eh, klientům nabídnout něco mnohem atraktivnějšího. A za druhé, eh, můžeme koordinovat eh, vnitrostátní a evropské intervence, například při financování startupů. Používáme národní rozpočet, evropský rozpočet, kombinujeme to a Můžeme tedy těm malým a středním podnikům v Německu předložit jeden produkt. Takže vyhneme se tomu, abychom měli jeden evropský produkt a jeden německý produkt. E, snažíme se tedy vždycky nastavit nástroje, které propojují národní financování a evropské financování. Úplně napravo zase díváme to, co děláme v Rice v Ázii a v Jižní e, Americe. I zde můžeme nabídnout velmi atraktivní podmínky partnerům v těchto zemích a kromě toho vlastně nabízíme koordinaci. Tady vlastně tady působí naši partneři z Francie, ze Španělska. A Tady vlastně jde o e, společné projekty a prostřednictvím toho plánovacího mechanismu Evropské komise se všichni sejdeme u stejného stolu, prodiskutujeme eh, si chystané projekty a pak eh, se tedy spojíme s eh, francouzskými, španělskými nebo italskými kolegy a můžeme vlastně tedy dosáhnout toho, že předložíme jednu společnou nabídku projektu v těchto rozvojových zemích. A to je tedy opravdu přidaná hodnota EU uprostřed naleznete, že se také věnujeme financování v rámci EU 28. Máme tady pár společných projektů, máme nějaké mm, národní fondy, pak máme eh, například eh, fond pro široké pásmo nebo některé další také jsme se třeba věnovali eh, energetické účinnosti. Takže vidíte, důležité je, že máme tady všechny tyhle ty možné nástroje, eh, které tady se řídí svými pravidly a když eh, se to chce zjednodušit a koordinovat a předložit nějaké společné řešení, tak tam jsme trošku skeptičtí, protože my vždycky říkáme, že ve všech mm, těchto oblastech, kde působíme, ty klienti jsou odlišní, eh, konečný příjemce je odlišný. Já samozřejmě chápu, že mm, to chcete zjednodušit, ale má to svá omezení a je potřeba nalézt rovnováhu mezi eh, tedy těmi konkrétními zadáními. naše zkušenosti a tím vlastně už to propojím i s těmi doporučeními. Co se týče počtu nástrojů, které by měly být nastaveny, pro každou oblast politiky potřebujeme aspoň jeden nástroj. Samozřejmě není dobré, pokud jich je příliš mnoho. Například eh, vytvořili jsme kulturní nástroj, který by vlastně podporoval konkrétní malé a střední podniky v oblasti kultury. A my samozřejmě chápeme eh, přemýšlení, eh, eh, které zatím stálo, ale my prostě u nás financujeme jednoduše malé a střední podniky. Neříkáme, že financujeme je zvlášť kulturní malé a střední podniky a jiné. Protože pokud bychom rozdělili všechny malé a střední podniky třeba do pěti nástrojů, bylo by to příliš komplikované. Je jasné, že každé generální ředitelství má svůj rozpočet, takže eh, mm, dává to určitý smysl, vždycky se zaměřit tedy na tu konkrétní politickou oblast, eh, do konkrétního generálního ředitelství, ale my říkáme, že to tedy nedává smysl po každé. Za druhé, flexibilita. Pokud chcete spolupracovat s národními hráči, a ještě vysvětlím, proč je to důležité, uvědomíte si, že tržní podmínky v Evropě jsou velmi heterogenní. Například malý a střední podnik v Německu, tam můžete financovat 5, 10, 15 let. V některé jiné zemi to ale může být pouze 3 roky vždycky, když se eh, předkládá nějaká paušální řešení, nějaký paušální program, například osmiletý, tak eh, se připravujete o řadu rozumného financování, které byste mohli poskytnout. Takže pokud nastavujete finanční nástroje, udělejte je flexibilními a uspůsobitelnými, abyste mohli mít pět let v Maďarsku, eh, půjčku v Polsku třeba 12 let, v Německu 15, ve Francii 11. Prostě podle toho, eh, jaké jsou tržní podmínky v dané zemi. Ta tendence k těm paušálním řešením eh, tedy existuje, ale vždycky, když jdete směrem k malému financování, tak ty mezistátní rozdíly jsou poměrně velké a tam stojí za to mít nějaký flexibilnější přístup. Mm, a zase ta rovnováha mezi tou adicionalitou a pákovým efektem, to už o tom jsme hovořili, v případě EFSI jsme pochopili politickou vůli k tomu, abychom předložili vlastně eh, velký počet. A děkujeme tedy parlamentu komisi vlastně za to, eh, že, že, že to takhle eh, vlastně posunuli směrem ke kvalitě od kvantity. My jsme vlastně k tomu předložili i takový strategický dokument, kde jsme vysvětlili, eh, jak to vidíme. Pákový efekt máte, když využíváte finanční nástroje. Mění se také povaha projektu, protože to musí být splaceno a snižuje se tím vlastně efekt toho, že někdo by eh, jenom tak zdarma něco využíval. Eh, problém je, že mm, oproti grantům eh, vlastně se tam vlastně snažíme tedy kopírovat stejný způsob kontrol. To ale není grant zdarma, je to půjčka. A pokud to nesplatíte, tak my vlastně získáme vaše aktiva. Takže ten, ta veřejná výhoda, veřejný zisk je, že tedy ten příjemce získá ten, tu půjčku nebo dokonce atraktivní za, za výhodných podmínek, ale um, není možné to úplně porovnávat s granty, to není fair. Tady je potřeba odlišovat mezi granty a finančními nástroji. ta kontrola mm, u grantů mm, tu mohou taky dělat eh, i banky. No, tady něco můžu přeskočit, to by byl takový technický eh, příklad těch nástrojů, které využíváme. Ale teď přejdu k tomu slajdu, kde se pokusím vysvětlit, proč je dobré, aby komise tedy vlastně využívala těch NPIB. Za prvé je tam komplementarita, to už jsem zmínil. To nevnímáme za úspěch, pokud se díváme pouze na evropskou podporu, národní podporu, regionální podporu odděleně. Ambice by měla být taková, že se podíváme na kombinovanou veřejnou podporu pro malé střední podniky v konkrétní oblasti. A podívat se na výsledky. A tam můžeme tedy zapojit národní partnery. Většinou znají rámcové podmínky mnohem lépe, zejména pokud jde o malé financování. Mají přístup k národním fondům, znají eh, lidi, Naše vedení eh, má sídlo ve Frankfurtu, ale financování vždycky probíhá ve úzké spolupráci s regionálními komerčními bankami. Takže vlastně i z našeho pohledu neděláme to sami. Využíváme místní znalosti bank, ať už jsou to veřejné banky, komerční banky. A ty jsou vždycky v tom městě, kde je eh, i samotný podnik. Um, okay, uh... Ještě pár dalších bodů. My u nás nebo i s našimi partnery nediskriminujeme, takže pracujeme se spořitelnami, s komerčními bankami a tak dále. To znamená, že je možno navázat kontakt s jakoukoliv bankou i třeba v nějakém malém městečku. A abych schrnul trošičku naše přání, tak eh, nejdříve je třeba využít eh, synergie mezi evropskou a národní úrovní. A za druhé, a to je věc, kterou už zde tedy vidíme, skutečně důvěřovat národním partnerům. Máme hodnocení pilířů ze strany Evropské komise. Vidíme také, že už došlo k omezení byrokracie. Uvedu stručný příklad. Pokud chcete mít 100 tisíce eur jako úvěr na zahájení podnikání v Německu, tak máte velmi zajímavý produkt, který podporuje EU, národní vláda, může to dostat v jakékoliv malé bance za rohem, ale je zde i taková nepříjemnost, je do toho zapojena národní úroveň, evropská úroveň, KFV a IAF. To znamená, že jsou zde čtyři soubory pravidel. To znamená, je třeba dát vaše údaje k dispozici účetnímu dvoru i národnímu účetnímu dvoru, lidem z KFV a tak dále. To znamená, je to obrovský seznam věcí, které musíte poskytnout. A, a člověk si potom klade otázku, zda to skutečně stojí za to. Takže taková žádost na vás jako na politiky, nedívejte se na ten váš soubor pravidel. Podívejte se na ten kombinovaný soubor pravidel, s nímž je konfrontován konečný příjemce. A to musíte mít na paměti. Já si myslím, že pokud na národní úrovni bychom mohli přeskočit některá z našich pravidel a trochu to také odlehčit na evropské straně, tak si myslím, že bychom se měli zaměřit skutečně na ten kompletní soubor věcí, které vyžadujeme od našich příjemců. Flexibilita, to je třetí bod, to už jsem zmínil tržní podmínky jsou odlišné, takže nejlepší by bylo vytvořit nástroje, které dávají jistou flexibilitu, aby se mohly přizpůsobit na národní a regionální úrovni příslušnému kontextu. A poslední věc, předvídatelnost. Někdy je náročné vytvořit eh, evropskou spolupráci. Například u studentských půjček se snažíme kooperovat, spolupracovat v rámci Erasmu. Vedli jsme dva roky diskuzí s Evropskou komisí. Takže tam je třeba věnovat opravdu hodně času a energie tvorbě těchto nástrojů. Například v Kosme máme obrovské úspěchy s EFSI. Tam jsme skutečně byli schopni dosáhnout dobrých výsledků. Bylo by škoda, kdyby ty prostředky nebyly k dispozici do roku 2020, ale až později, protože na jedné straně jsou zde bankovní partneři, ale i malé a střední podniky v terénu, kteří potřebují jistý čas na to, aby se přizpůsobili podmínkám a my máme zájem na tom, aby dále fungovaly. Pokud máte rozpočtové problémy, pokud dochází ke změně pravidel, tak to vyvolává velké problémy. To je vše. A tady bych vám tedy poděkoval za pozornost. Merci. Merci pour... Děkuji. Děkuji za vaše doporučení za vaši výzvu k jednoduchosti a flexibilitě. My jako poslanci vnímáme velmi pozorně tyto signály. A nyní má slovo pan Anatolio Alonso, pardon, Děkuji, pane předsedo. Za všeho nejdříve musím poděkovat tomuto výboru Evropského parlamentu a je pro mě opravdu uspokojivé, že zde mohu prezentovat eh, pohled eh, řídícího orgánu na tyto nástroje. Určitě jsme možná trošičku více nohama na zemi, než eh, kolegové. Možná k tomu máme trošičku přízemnější přístup. Já se za to omlouvám. Doufám, že naše doporučení budou pro vás praktická. Bueno, la presentación la he estructurado en cinco partes. Rozdělil jsem prezentaci do pěti částí. Nejdříve takové srovnání mezi tradiční formou financování ze strukturálních fondů to byly v podstatě granty a na druhé straně finanční nástroje. Já budu velmi stručný, protože se tomu bude věnovat vystoupení poté. Chci také nabídnout eh, takový pohled na španělské operační programy v letech 2007-2013 a v současném období. Dále budu prezentovat eh, výhody a nevýhody související se spuštěním a využíváním finančních nástrojů především v současném období. A potom se zmíním o některých novinkách, které jsou zahrnuty v nařízení Omnibus. Týká se to finančních nástrojů. A potom na závěr si nějakomi kolegové pár doporučení běžný systém financování ze strukturálních fondů, to jsou granty, to znamená nevratné prostředky ze strany řídícího orgánu. To znamená, že jsou zde veřejné orgány, které investují, které mají programy dotací. Jakmile je realizován způsobilý výdaj, tak nám potom pošlou žádost o proplacení. My to ověříme, zkontrolujeme, pošleme to do Evropské unie a potom dostaneme odpovídající evropský grant. Takto se financuje ze strukturálních fondů v podobě grantu. Samozřejmě je zde i bonifikace, jsou zde úrokové sazby a také půjčky za zvýhodněnou sazbu. To je také tedy jedna z možností a to můžeme také potom říci, že tam vlastně za způsobilý výdaj je nebo považován ten rozdíl mezi tím tržním, tou tržní hodnotou a jeho ekvivalentem. Není to tedy finanční nástroj. A další alternativa je finanční nástroj. Tady z hlediska řídícího orgánu certifikujeme co? Certifikujeme příjem někoho, kdo zaplatí peníze určitému fondu, který poskytuje záruky, půjčky, kapitál, rizikový kapitál, anebo participativní půjčky, či nějaký jiný nástroj, který mě teď nenapadá. Jde o ten vlastní příjem, příjem prostředku v tomto nástroji, který sám o sobě je způsobilým výdajem a my potom certifikujeme tento způsobilý výdaj a tento potom posíláme komisi a žádáme o průběžnou platbu. Potom samozřejmě tento nástroj, tento finanční nástroj je spravován výkonným nebo implementačním orgánem a financování z těchto čtyř produktů se dává tomu konečnému příjemci, koncovému příjemci. A to je možno udělat buď přímo, anebo přes finanční prostředník nebo zprostředkovatele. Samozřejmě tyto fondy, jejichž prostřednictvím řídící orgán získal tuto finanční podporu, se musí využít a v úplnosti a pokud se to nepodaří do konce programového období, tak se ty peníze musí vrátit. Takže je to trošičku jiný náhled než ten tradiční náhled, který jsme viděli v podobě grantu. Používání finančních nástrojů bylo zavedeno v období které jsme uzavřeli, to znamená 2007 až 2013. I dříve se používaly, ale nebyly explicitně regulovány, upravovány v nařízeních a 31. března jsme poslali dokumentaci k tomuto programovému období a už zde máme dva články, které se zabývají přímo těmito nástroji. Máme zde dva články, které se specificky týkají finančních nástrojů. V předcházejícím období se tomu říkalo nástroje finančního inženýrství. Já, i když jsem inženýr, bych měl trošičku strach použít slovo inženýrství pokud se jedná o finanční nástroj, ale takhle se to v minulosti označovalo. A to nařízení bylo takové ještě v počátcích a také se spustily dvě iniciativy, které vedla EIB, Jeremy a Jessica. Jeremy pro malé a střední podniky a Jessica zaměřená na projekty městského rozvoje a energetické účinnosti. A teď v tom současném období 2014 až 2020 zde máme jistý rozdíl, posiluje se používání finančních nástrojů, trošičku se to zjednodušuje a snažíme se poskytnout i jisté ulehčení v porovnání s předcházejícím obdobím. Máme zde předem definované nástroje, jsou vlastně ty nástroje v nabídce, abych tak řekl on the shelf, prostě si přijdete do knihovny a vyberete si nástroj, který sem vám nejvíc hodí. A potom to jsou nástroje, které jsou etablovány na úrovni Evropské unie, ale přímo jsou tedy zpravovány komisí. To je velká novinka. Takže nástroje na evropské úrovni. Tady není nic vidět, je to moc malinkaté, ale v každém případě toto je taková ilustrace toho, že se strukturální fondy tradičně přikláněly k tomu tradičnímu nástroji grantu. V letech 2007 až 2013 asi 85 komunitární podpory byla v podobě grantů. To znamená nevratných prostředků. Pouze 15 této podpory měla jinou podobu. Nebyly to tedy ty nevratné prostředky, nevratná podpora. A z těch nezvyklých eh, zdrojů financování zde byly také věci, které vlastně míchaly obojí. Bylo možno kombinovat úvěr s podporou, s grantem, ale bylo to složité. Neřídilo se to vždycky stejnými pravidly, takže tady jde o to, pokud se díváme jenom na FDR, tak 8% ve Španělsku to byly vratné prostředky. 8% tedy. Pokud jde o finanční nástroje v praxi, tak eh, ano, tady to asi taky nepřečtete, ale vzhledem k tomu, že ty dokumenty byly k dispozici, tak se na to můžete podívat ve svých složkách. Co tady můžeme říci? V tom období, které jsme právě uzavřeli, jsme měli 14 eh, finančních nástrojů, z toho 12 typu Jeremy. Pouze jeden z toho byl financován z EFSI. My jsme zpravováni na národní úrovni, ale vlastně je zde stejná filozofie, nebo je to vlastně stejný druh, proto říkám typu Jeremy. A všechny tyto nástroje dosahovaly 930 milionů eur. Dvě třetiny z toho byly využity. Byly spuštěny také dvě nebo dva nástroje Jessica, zpravovány EIB, 220 milionů eur a v tomto případě byly využity na 75 takže z těch 14 finančních nástrojů to bylo přes miliardu, miliarde 153 a bylo to využito asi na 70 Jakou část eh, podpory za FDR věnujeme na finanční nástroje? To je 8 podpory, to už jsem říkal. 4 to byla na bonifikace, bonifikace úrokových sazeb, a druhá polovina to byly finanční nástroje jako takové. A co máme teď v současném období? Možná ten operační program, který má 800 milionů eur, to je občanská iniciativa pro malé a střední podniky, je to financováno, implementováno EIB, je to tedy nástroj, který je zpravován globálně v celé Evropské unii, i když teď tedy hlavními uživateli jsme my. Ve Španělsku jsme začali tuto možnost využívat jako první a specificky v článku 39 nařízení o společných ustanoveních je to obsaženo a jedná se o záruční fond. Spočívá to tedy v záručním fondu. V našem případě jsme využili možnost záruk za nové půjčky a Postupovali jsme prostřednictvím devíti finančních subjektů. Ten nástroj se řídil a do dneška se tedy řídí, ale především v okamžiku toho svého zavedení měl velké problémy financování ze strany španělských malých a středních podniků. Tento fond by měl být teď už plně spotřebován v roce 2019, to znamená ještě mnohem dříve, než eh, skončí tedy to období, které končí v prosinci 2023. Ty bloky těch záruk jsou z 96% přiděleny finančním subjektům a minimální cíl toho pákového efektu, který je 1 ku 4, je splněn, alespoň tedy na španělské úrovni, na národní úrovni. Takže ten nástroj, který tedy vzniká na národní úrovni, ve Španělsku tedy vzhledem k naší vlastní administrativní struktuře jsme museli přijmout eh, různé závazky pro všech 19 eh, autonomních oblastí. To znamená, že tento cíl musí být splněn všude, ve všech autonomních oblastech a to se nám zatím nedaří. A jako výsledek víceletého finančního rámce se také rozšíří tento nástroj, bude se na to věnovat eh, ještě dalších budou se to věnovat ještě další prostředky a v souvislosti s těmi smlouvami, které byly uzavřeny, s bankovními orgány se bude jednat o 5,5 miliardy eur, to znamená mnohem eh, více, než jsou ty minimální podmínky. A teď vytváříme finanční nástroje tradičnějšího charakteru, Téměř všude teď provádíme to povinné hodnocení ex ante, o tom se tady zmínil můj předřečník. Chceme spustit dalších 17 finančních nástrojů, které budou podporovány na regionální úrovni a jeden na celostátní úrovni. Zatím ještě nemáme čísla, ale konzervativní odhad by hovořil alespoň eh, o miliardě a půl. Tím bychom vlastně zdvojili úsilí, které jsme měli v uplynulých letech. Zdvojnásobili úsilí. Měli jsme méně prostředků, ale ty globální prostředky přesto všechno rostou. A teď trochu ten náhled španělského řídícího orgánu, jaké jsou výhody a nevýhody. První výhoda je, že tyto prostředky jsou opakovaně využitelné. O tom už hovořili mý předřečníci. Dále je to také nejadekvátnější forma, jak financovat tyto kroky, pokud jde o participativní půjčky. Já si myslím, že jinak by to snad ani nešlo, kdyby se nevyužil finanční nástroj. Jednalo by se o spolufinancované půjčky a tak dále. Je to založeno také na, jak jsem říkal, podpoře ve formě půjčky, pokud má ten který subjekt dostatek prostředků tak eh, může vlastně potom doložit eh, tyto sazby a může dostat ten rozdíl zpět od Evropské unie. Ovšem samozřejmě ne vždycky podniky mají dostatek hotovosti, dostatek kapitálu, aby mohly zaplatit tuto půjčku. To si myslím, že je dobrý způsob, jak využít těchto nástrojů. V mnoha případech, a je tomu tak i v současné době, objem ekvivalentních grantů, který je možen, možný získat, tady by to bylo v podstatě rovno. Často ten zájem je ve prospěch toho získat tuto hotovost. Je to také způsob, jak rychle využít komunitární fondy, místo toho, abychom certifikovali projekt od projektu, tak je možno certifikovat eh, vynaložení peněz ve velké množství hromadně a potom se to rozděluje mezi jednotlivé projekty. To je také výhoda. Náklady na řízení, poplatky za řízení jsou považovány za součást tohoto nástroje, takže se na to vlastně nevyužívají prostředky na technickou pomoc. Nemusíme na to programovat, na finanční nástroj, další prostředky, zvláštní prostředky na technickou pomoc. A další důležitá výzva je možnost imobilizovat, nebo tedy z, zmobilizovat eh, další soukromý kapitál, využít také zkušenosti soukromého sektoru a jeho prostředku v letech 2014 až 2020, kromě možnosti mít eh, finanční nástroje, které budou řízeny na evropské úrovni, tak je zde také možnost mít spolufinancování ve výši 100 ta iniciativa Malé a střední podniky počítá s tím, že ta veřejná, ten veřejný podíl bude 0%. Takže tady vlastně stačí říci komisi, že potřebujeme x milionů eur a ty jsou převoditelné bez jakékoliv protiváhy. Tak by bylo dosaženo těch 100%. Také je zde možnost spustit finanční nástroj, který bude obsahovat všechny politiky. To je vlastně prémie zvýšení 10% tom podílu spolufinancování. A také tato možnost financování z fondů obsahuje také možnost certifikovat eh, ke komisi, to znamená požádat o průběžnou platbu s ohledem na očekávání toho, jaký bude ten národní přínos. To znamená, je třeba mít odsouhlaseno, že tyto prostředky budou k dispozici, aby vlastně už od prvního okamžiku bylo možno získat komunitární prostředky. To je také zajímavá výhoda. Využití zkušeností EIB v tomto případě je velmi důležité, velmi zajímavé. Nemusíme vést žádný výběrový proces, žádné výběrové řízení, prostě využijeme jejich zkušeností při výběru toho implementačního subjektu. Já jsem hovořil o těch předefinovaných nástrojích, to je další možnost. Když se zavádí nějaký nástroj v některém členském státě nebo v regionu, tak je těžké najednou začít plnit všechny požadavky, které jsou on the shelf připraveny. To se nám zatím ještě nestalo, ale může to být dobrá inspirace pro definování vlastních nástrojů. A za druhé, nebo tedy Chtěl bych ještě k tomu říci, že cíle tematické koncentrace období 2014 až 2020 a větší podpora nízkouhlíkové ekonomice, znalostní ekonomice a tak dále. To je podle mě zcela adekvátní, aby se kanalizovaly tyto investice. Například pokud do nízkouhlíkovou ekonomiku, tak eh, investice do šetření energií a energetické účinnosti už mají návratnost. A tím pádem je možnost platit tu půjčku a to je základní předpoklad pro to, aby finanční nástroj fungoval. Možná někdo řekne, proč se vlastně všechny řídící orgány teď nezblázní a nezačnou vytvářet různé finanční nástroje a neutratí za ně 60% místo No tak, jak tady říkal kolega, ne všechno je vhodné pro všechny projekty. Já si myslím, že v mnoha případech eh, řídící orgány mají problém tyto věci uvést do praxe. Je to komplikované a trvá to. Ta evaluace ex ante, to hodnocení. To podle toho průvodce nebo těch průvodců, které zveřejnila komise, toto hodnocení ex ante je velmi vyčerpávající, takže trvá poměrně dlouho a my řídící orgány se snažíme splnit eh, všechny body, i když možná ne všechno je tak úplně nutné, ale my se snažíme vyhnout problémům, takže se snažíme, aby byly obsaženy všechny body. Potom tedy logicky dohody o financování, smlouvy o financování. To je věc, kterou se reguluje fungování všech finančních nástrojů. To je také poměrně zajímavé. Ty finanční nástroje z EIB jsou velmi náročné u té iniciativy pro malé a střední podniky nám trvalo rok, než jsme uzavřeli všechny ty četné dohody, které jsme potřebovali, nejen smlouvu o financování, ale také eh, dohoda mezi věřiteli a, a prostě spousta dalších věcí. Na to my nejsme úplně zvyklí na tento druh nástrojů. Takže nám to přišlo trochu zvláštní, bylo to náročné a velmi byrokratické. A potom také Správcům FDR zatím chybí zkušenost v této oblasti. Jsou spíše zvyklí poskytovat nevratné granty, ale nejsme tak zvyklí na práci s finančními nástroji. Trochu nás to také někdy děsí, abych řekl pravdu. Další důležitý aspekt je také složitost regulací pravidel. Je to takové trochu kavkovské, je to těžké, těžko pochopitelné. Nejdříve jsme měli jen pár článků v předcházejícím nařízení, teď tam máme deset článků. Čte se to opravdu velmi komplikovaně, navíc je tu ještě delegované nařízení, čtyři prováděcí nařízení a více než 14, protože já už nevím, jestli je 14, možná jich bude ještě více. 14 různých eh, průvodců nebo guidelines, eh, které zveřejnila komise a ty mají paranormativní obsah, abych tak řekl. Nejsou to přesně normy, ale jsou uplatňovány jako kdyby to skutečné normy byly. Někdy se uplatňují opravdu velmi silně a mají ještě drastičtější dopady, než kdyby to skutečně bylo nařízení jako takové nebo norma sama o sobě. A proto se objevuje celá řada omezení regulačního charakteru a není to úplně jasné. My například jsme odhalili problém při kombinování různých druhů pomoci a finančních nástrojů v jedné operaci. A stalo se nám nedávno, že jsme nevěděli, jak to najednou implementovat. Mysleli jsme si, že se to dá snadno kombinovat. Zeptali jsme se komise, komise nám řekla, že to možné je ale v dalších dvou stránkách eh, jsme vlastně dospěli k závěru, že za těchto podmínek to není možné. Prostě teoreticky eh, je hezké říct, že to možné je, ovšem eh, prakticky to možné není. Možné to je jenom na papíře. To tedy vede k tomu, že máme právní nejistotu, i když nařízení máme, to nařízení je někdy kontradiktorní. U příkladu, ku příkladu toho oběž, operativního kapitálu je to opravdu složité. Další aspekty se týkají, řekněme, ještě trochu téhož. V každém případě tyto finanční nástroje zacházejí dále než eh, cokoliv, co by někdo, kdo se nikdy nezabýval těmito fondy, považoval za finanční nástroje. Tady jenom pro informaci zmíním, že jsou zde velmi podrobné informace, které jsou požadovány. Kdybychom mluvili o grantech, tak je to jasné, je třeba ověřit ten výdaj, ty investice, které byly provedeny, zda ten projekt má výsledek a tak dále. Ale tady hovoříme o tom, že poskytujeme půjčku. A ten, kdo poskytuje tu půjčku, tak si analyzoval solventnost toho subjektu a všechno nasvědčuje tomu, že ty peníze získá zpátky. A přesto je tady tolik požadavků na ověření. A ne vždycky je snadné vědět, kam až máme zajít. A pokud o ten rizikový kapitál například, nebo nebo ten eh, operační kapitál, tak je opravdu těžké vědět, kdy se to má vlastně provést a co se má vlastně kontrolovat. Má se kontrolovat ten výdaj nebo ta investice, ale to nebylo na investici, no tak eh, co se vlastně má kontrolovat. A pokud to není v souladu s tím podnikovým plánem, tak to znamená, že bychom ho měli nějakým způsobem penalizovat, ale když on tu půjčku vrátí, tak já si myslím, že tady se skutečně potýkáme s problémem, že s něčím zacházíme, s něčím zacházíme tak, jako kdyby to byla podpora a ono to přitom podpora není, je to půjčka. Takže z toho vyplývá celá řada těch problémů. A proto my vždycky doporučujeme národním a regionálním orgánům, zejména tedy regionálním orgánům, aby si to vždycky předem prošli s auditními orgány, s auditory. A toto logicky má okamžitý dopad na spolupráci se soukromým sektorem. Než se do toho někdo zapojí, tak si to velmi dobře rozmyslí. A pokud chceme přitáhnout soukromý kapitál, pokud nehovořím tedy pouze o tom zprostředkování, ale o investování kapitálu, pokud nějaká kontrola může mít nějaký dopad, nějaký nepříjemný dopad, tak ten, kdo by ten kapitál mohl poskytnout, si to dvakrát rozmyslí. Takže to je také jeden z těch problémů. Pokud jde o ty audity, tak to je podobné Akorát je to kontrola ex post, ale naráží na úplně stejné problémy. A to také demotivuje od používání těchto nástrojů. A také naopak to vybízí k tomu, by se používaly nástroje spravované Evropskou investiční bankou. Vždycky máme pocit, že když to spravuje EIB, tak jsme trošičku chráněnější, než kdybychom si to spravovali sami. A to je argument, který hovoří proto, aby ty nástroje zpravovaly spíše nějaké veřejné orgány, zejména tedy na evropské úrovni pokud eh, ten finanční nástroj spravuje nějaký zprostředkující subjekt eh, nebo nějaký orgán, který je zvyklý na práci s různými dotačními tituly, tak s tím v podstatě nemá žádný problém. To jsou finanční nástroje, které fungují nejlépe, protože ten eh, subjekt uplatňuje stejná pravidla, jaká by uplatňoval v případě poskytnutí grantu. Když je cílem financovat inovace, tak eh, pro ten eh, orgán, který je zvyklý na práci s granty, je velmi snadné ověřit, zda byl dodržen ten požadavek na tu inovativnost. No a ještě na závěr pár novinek z nařízení Omnibus. Já si myslím, že je to velmi zajímavé. Musíme se podívat na to, jaké možnosti nabízí je tady ten Junckerův plán, ty příspěvky do Junckerova plánu jsou považovány za příspěvky do nástroje, který je zpravován na úrovni Evropské unie, takže zde může být eh, úroveň spolufinancování až ve výši 100%, takže se s tím nakládá podobně jako s tou iniciativou pro malé a střední podniky. To si myslím, že je zajímavé vylepšení. Další zajímavé vylepšení je také to, že je možno postupovat nejen tedy prostřednictvím dedikovaného programu, ale prostřednictvím priority v rámci nějakého programu. A pak je zde věc, která nás trošičku znepokojuje, a to jsou ty audity v souvislosti s nástroji spravovanými EIB. To nás znepokojuje, protože podle návrhu nařízení Omnibus by u EIB nemuseli probíhat žádná šetření ex ante ani audity ex post ze strany národního orgánu. Takže ta povinnost by se neměla ztratit nejen tedy ze strany EIB, ale právě také v různých těch subjektech, které spolupracují s EIB, nebo dokonce i u těch koncových příjemců. To je zase v kompetenci jednotlivých členských států. Takže je to takové nekonzistentní v těch kontrolách. To jsou problémy, které si vůbec nedokážeme v tuto chvíli představit. Já si myslím, že tím bychom se mohli dostat opravdu do problému, že bychom kontrolovali věci, které už kontroluje někdo jiný a ten zase nemůže být sám kontrolovan. No a na závěr doporučení. Já myslím, že z toho, co jsem říkal, se přímo odvozují následující doporučení. Řízení finančních nástrojů musí probíhat stejně jako řízení finančních nástrojů mimo strukturální fondy, mimo tuto oblast. Takže proto potřebujeme regulační systém, který přinesne, přinese jasné a jednoznačné pravidlo, jednoznačná pravidla. Zároveň musíme stejně zacházet s půjčkami nebo s finanční podporou jako kdybychom jim dávali granty. Tak to v současné době tedy máme a taky definice operací, které jsou v současné době v nařízení. Ty operace jsou tvořeny příspěvky a jakákoliv ta další finanční podpora, která je poskytnuta prostřednictvím finančních nástrojů. Takže operace je všechno a zároveň také část. Takže na jedné straně zde máme tendenci uplatňovat to, co se uplatňuje pro jakoukoliv operaci, pro jakoukoliv půjčku, ale to je potom obrovské, protože já si myslím, že samotné nařízení v tomto zachází trošičku příliš daleko. A také bychom se měli snažit eh, zamezit takovým různým restriktivním opatřením, eh, aby zde tedy nebyla komplikace kombinovat eh, granty a půjčky. V nařízení se říká, že podpora z finančních nástrojů musí probíhat eh, pouze tam, kde nebude poskytnuta podpora z jiných zdrojů. Když někdo bude mít eh, třeba grant ve výši 10% a bude potřebovat další financování, tak kdybych chtěl využít eh, výhodu třeba z garančního fondu, tak to prostě udělat nemůže podle tohoto pravidla. Já nechápu proč. No a konečně, jako další doporučení, si myslím, že je důležité podpořit autonomii národních orgánů, protože ty mohou vytvořit eh, finanční nástroje, které budou zdrojem právní jistoty, bude to v souladu s národními nebo regionálními podmínkami. Ale pokud eh, budeme řízeni příliš složitými normami, tak eh, vlastně se na nás budou vztahovat nejen ty normy jako takové, ale ta doporučení, ty guidelines a bude to už příliš komplikované já si myslím, že je důležité, abychom už začali jednat a, a Měli bychom mít e, jasný přehled, aby nám někdo nemohl říct, že toto nebylo způsobilé, teď, že musíme ty peníze vrátit. Takže to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkujeme, pane Alonso Pardo, a já nyní využiju této příležitosti a rád bych vřele přivítal návštěvy, které tady máme. Máme tady zácné hosty, předsedy parlamentní výborů z celého světa, kteří se účastní semináře na vysoké úrovni o budování kapacity. Ten se odehrává parlamentu dnes a zítra. A já, co by místo předseda bych rád této příležitosti využil a všechny vás, paní předsedkyně a páni předsedové, přivítal v Evropském parlamentu. Zkusíme zajít do ještě větší hloubky toho fascinujícího světa finančních nástrojů, grantů a dalších možností financování. Jako poslední, ovšem na poslední řadě tady máme paní Suzanu Hargitaj, která se pokusí srovnat finanční nástroje a granty. Máte slovo na 20 minut, prosím. Mnohokrát děkuji a mnohokrát děkuji za pozvání na tuto debatu. Já bych ráda zmínila pár věcí z pohledu Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj. Pro ty z vás, kteří tuto finanční instituci neznají, bych řekla, že jsme mezinárodní finanční instituce, která se zaměřuje na rozvoj soukromého sektoru. Přes 75 našeho portfolia je v soukromém sektoru a se soukromým sektorem. Působíme ve střední a východní Evropě, v některých člántech eh, Evropské unie, některé z nich přistoupili k Evropské unii v roce 2004, jiné v roce 2007 a po omezenou dobu jsme aktivní také v Řecku a na Kypru. Naše ceny vycházejí z trhu u našich aktivit. A musíme být aktivní a tak, že budeme věnovat pozornost adicionalitě. A v těch zemích z EU, kde působíme, ta adicionalita v důsledku dostupnosti mimo jiné evropských strukturních a investičních fondů a financování EIB je nižší a naše aktivity zaměříme především na rozvoj kapitálových trhů, financování vlastního kapitálu, financování místních podniků a na to, co nazýváme přechodem k zelené ekonomice, neboli přechodem k nízkouhlíkové ekonomice v jazyce Evropské unie. Já bych se chtěla zaměřit na dvě nebo tři oblasti, trošku jiné než předřečníci. Za prvé, potřebujeme dál granty, Zatím se bralo jako samozřejmost, jak utváříme finanční nástroje, ale jak už jsme mluvili s některými z vás, kteří jsou, kteří tady jsou zastoupeni, to kivadlo se úplně přesunulo směrem k finančním nástrojům a granty v některých oblastech, kde je přinejmenším EBRD aktivní, což je třeba městská infrastruktura, doprava, energetika, financování malých a středních podniků. A za druhé, a jeden z předřečníků to zmínil, Finanční nástroje, nebo v mém případě granty, nejsou náhradou reformy politiky. Jak ty dvě věci vlastně souvisejí? Ale ještě než přijdu k těm našim 12 zemím Evropské unie, řekla bych, že máme v EBRD trošku jiný pohled na využití grantů mimo Evropskou unii, protože na to nemáme žádný vliv. Na to, jak využíváme granty v našem financování v jeho východním středomoří a ve východní Evropě a střední a centrální Asie na Balkánu, to dokážeme ovlivnit. A musím připustit, že je to tam selektivnější, je to zaměřenější než to, co vidíme v zemích Evropské unie. A my rozlišujeme. Rozlišujeme podle typu aktivity, kterou financujeme. Mělo by to být e, především mělo to vycházet z komerčních eh, podnětů, nebo by se to mělo týkat veřejných služeb, jde také o to, v jakých sektorech a v jakých zemích působíme, kdo jsou příjemci a jestli se věnujeme konkrétnímu regionu v některé zemi. A využití grantů se řídí určitými principy z hlediska celkových investic EBRD ve všech těch zemích, kde spolupracujeme. Od Maroka přes Polsko až po Ukrajinu a Střední Asii. Především se musíme vyhnout tomu, že budeme zarušovat soukromý sektor. A já už bylo řečeno, já musím svým akcionářům, akcionářům, včetně těm, kteří jsou Evropské unie, u každého projektu prokázat, že tento tržní test jsme provedli. Využití grantů musíme přizpůsobit, abychom přispěli k tomu, že se vyhneme závislosti. A za třetí, v těch sektorech, kde působíme, musíme zajistit, že projekty mohou dlouhodobě vést k finanční i ekonomické udržitelnosti. Takže práce na reformě politiky a s tím, že by se žádný klient neměl nějak měnit, je naším cílem. Máme určité pokyny pro udělování grantů v oblastech, které bychom měli být schopni řešit tím, že smícháme takové financování s našimi vlastními nástroji, tržními nástroji. A takové věci, stejně jako jinde, řeší třeba potřebu externalit. Předřečníci už tady mluvili o nedokonalostech trhu, selhání na trhu, dostupnosti, finanční dostupnosti. A musíme a chceme také podpořit ty, kteří se první pouštějí do některých oblastí pokud je tam také velký potenciál na trhu. EBRD se tady také snaží využít granty a koncesionářské financování málo a snaží se o co největší pákový efekt. Pokud je o pákový efekt našich půjček a koncesí a grantů je většinou pětkrát až sedmkrát, v závislosti na sektoru. A teď, když bych se měla vrátit k těm našim 12 evropským zemím, kde působíme, opakuji, že Některé z těch principů, které jsme zmínila, by se podle nás měly aplikovat i tam. Ale já se zaměřím na oblasti intervence a financování EBRD, které, aby se tak řeklo, generují příjmy. Je to tady doprava, energetika, obecní infrastruktura, rozvoj trhu, financování vlastního kapitálu, financování malých a středních podniků a, jak jsem říkala, také přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Podle nás dobrý design, jak už jsme také viděli v tomto období víceletého finančního rámce začíná u operačních programů. V ideálním případě by to byla úroveň, kde je hodnocení ex ante jak u grantů, tak u finančních nástrojů. A snad, jak už říkal jeden z řečníků, to nebude víc těch, než těch 150 stran. A opravdu jsem jich musela přečíst hodně, aniž bych tam našla nějaké zdůvodnění pro úroveň využití grantu, investiční strategii jak se ty dvě věci dají kombinovat. Bylo tam hodně šlechetných politických cílů, ale co financovat a jak to financovat, to tam ve většině případů chybělo. Ani nemluvě o tom, jaké politické reformy by mohly vést k udržitelným výsledkům. Ve střední a jihovýchodní Evropě jsme opakovaně viděli, že přesun zaměření na finanční nástroje v těchto oblastech, a tady Nemluvím o zdravotnictví nebo vzdělávání. Šlo o to, jako kdybychom trhali zuby řídícím orgánům, protože ty si mysleli, že maximalizují využití grantů. Za druhé, finanční nástroje také vyžadují jinou úroveň propracovanosti, pokud je o implementaci takových nástrojů. Takže co je dobré a co je špatné na grantech? Samozřejmě, my jsme viděli eh, v našich transakcích, omlouvám se, že používám toto slovo, že granty sehrály velice užitečnou roli při podpoře investic, které nemusí vždy vést k nějakým příjmům. Takže pokud dokážeme spolufinancovat třeba rekonstrukci nějaké regionální silnice, tato aktivita jako taková nevede k nějakým příjmům, jenom nepřímo. Ale nepřímo je ten dopad opravdu zásadní. Řeší se tím politické cíle regionální inkluze. Granty poskytují finanční prostředky pro projekty, které sami o sobě nedokážou přilákat soukromé nebo veřejné finance. A jsou to projekty, které jsme viděli hodně. Ať už jsou to startupy, financování inovací, ale investice do obecní a nebo environmentální infrastruktury. A granty mohou také být zaměřené na příjemce, orgány a mohou uspíšit implementaci investic ke kterým by jinak došlo třeba za 5 až 10 let. Já mám samozřejmě měsíce zelené, takže tady zmíním cokoliv, co se týká přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. To už nemůžeme moc natahovat. Granty se mají obvykle za méně komplexní, také vzhledem k tomu, že už máme nashromážděné zkušenosti a kapacitu. Nicméně, pokud, jak bychom řekli my, se podíváme na navrhování programů grantů v kontextu toho, k čemu jich využíváme a jak to využít v kombinaci s finančními nástroji, ať už je podporuje EU, anebo ať, ať už jsou to finanční nástroje, které poskytují národní nebo mezinárodní rozvojové banky, není to o tolik snazší navrhnout a implementovat. Jak jsem zmínila, doprava těží a měla by těžit z využití grantů. Viděli jsme podstatné urychlení implementace evropských projektů propojení díky investici z grantů, zmíním třeba regionální silnice nebo železnice, ale a to se bude ve zbývajících deseti minutách mého vystoupení neustále opakovat, vyžadujte jaké reformy, ty musí jít ruku v ruce. Byli bychom neradi, kdybychom pozorovali nějaká spoždění dobrých reform, ať už jde třeba o poplatky za využití silnice, nebo poplatky za železnici, nebo restrukturalizace a tak dále. Je potřeba zaměřit pozornost na bezprostřední implementaci projektů s využitím grantů. Služby, smlouvy na údržbu takovýchto silnic by měly být nedělnou součástí takových projektů. A nezapomínejme, že i v oblasti dopravy je možné uvažovat o tom, že přizveme k účasti v implementaci soukromý sektor. A máme dobré příklady. Poslední jsme viděli na Slovensku, jak finanční nástroj je možné využít na podporu PPP při financování dálnice. V energetice by také mohlo dojít k selektivnímu využití grantů, třeba pro implementaci regionálního propojení a pro další investice, které jsou klíčové pro zabezpečení dodávek energie v Evropě. Nedávno, někdy před 14 dny, jsme se účastnili živé debaty. Šlo o analýzu finančních prostředků, využití prostředků. Šlo o to, jestli bychom to měli jako granty využít pro maximalizaci a jestli ti, kdo uh, uvažují nebo zvažují přidělování nákladů přes hranice, přes hraniční přidělování nákladů, musí zvažovat i granty. Dokud neuvidíme, že je k dispozici nějaký grant, a nikdo nedokáže nabídnout lepší financování než grant. Je to taková zvrácená pobídka. V obecní infrastruktuře jsme viděli spoustu projektů, které se implementovaly ve střední a východní Evropě, většinou ve oblasti vodohospodářství a odpadového hospodářství. A řada z nich by se vůbec neuskutečnila nebýt grantů. Ale pořád jsme pozadu s reformou politiky. Chystá se spousta projektů za, i za podpory EBRD a tam je zásadní, aby proběhla reforma politiky. A co tím máme na mysli? Jde o regionalizaci zařízení, o tarif, tarify, o dotace na základě dopostupných prostředků. Mohla by tam být i role pro soukromý sektor v těchto oblastech, zvlášť eh, v oblasti hospodaření s pevnými odpady. Jde také o maximalizaci a urychlení využití grantů pro tyto reformy. Tyto politické reformy by se neměly odkládat. Financování malých a středních podniků. Tady jsou dvě konkrétní oblasti, kde jsme viděli velice dobré využití grantů. Je to inovace a financování startupů. I když v té druhé oblasti, i v té první, využití finančního nástroje Horizon 2020 eh, je velice dobrým doplňkovým prostředkem. V přechodu na zelenou ekonomiku ano, grantů, ale pouze v případě, když se využijí jako pobítka a velice zřídka, jak říkali kolegové. Jde o to, abychom získali náklady zpět přes tyto investice do energetické účinnosti a viděli jsme, že takovéto trhy se rozvíjejí. Financuje to i EVRD třeba v Polsku, na Slovensku, Bulharsku tam je to opravdu malé, je to třeba grant ve výši 10-20% a pak je možné udělat z toho opravdu velký program. Dobré a špatné finanční nástroje, já myslím, že už nemohu moc dodat k tomu, co je špatným finančním nástrojem. Zdá se, že jsou komplikovanější než granty. Nemělo by to tak být, protože finanční nástroje jsou opět záruky, dluhy, vlastní kapitál. Problém je s tím, jak to udržet pod kontrolou, spíš než jak to vůbec vytvořit. My si myslíme, že úloha finančních nástrojů a řešení tržních mezer je ještě jasnější než ten argument, který potřebujeme pro využití grantů. Je to velice atraktivní forma veřejné intervence z pohledu využití eh, omezených rozpočtových eh, zdrojů a dá se to často recyklovat s výjimkou té první, za záruky na první ztrátu. A mohou také možná víc než granty mobilizovat investice z, z, ze soukromého sektoru. Nicméně musíme uznat, že ve střední a východní Evropě jsou tyto finanční nástroje teprve v plenkách, protože nejenom vyžadují řádné nastavení, ale musí se také pořádně implementovat. A není náhoda, když se podíváme na země, které implementují finanční nástroje, že jsou to právě země, kde jsou silné národní rozvojové banky a agentury. A také není náhoda, že fondy pro implementaci se využívají, takže eh, skupin, zkušenosti se schromažďují na jednom místě. A především bych zmínila dvě oblasti, které vidíme jako problematické z hlediska využití finančních nástrojů. První je využití záruk paralelně s granty. Někteří předřečníci už poukázali na to, že jsou paralelní programy. I my sami například zvažujeme financování malých a středních podniků eh, se zárukami v konkrétních oblastech. Takže jedna oblast, kde bychom chtěli tyto věci prosadit, je racionalizace finančních nástrojů na evropské a národní úrovni protože vidíme jakousi kanibalizaci trhu. A finanční nástroje jsou jedna oblast, která nám působí starosti. Když se podíváme na granty, které běží paralelně s finančními nástroji, jsme opravdu v obtížné situaci, když máme rozhodovat, protože jedna věc je, že je to těžké rozhodnout, jaký eh, program si má malý a střední podnik zvolit, ale i pro vlády je pak opravdu těžké poměřovat výsledky těch jednotlivých programů. V dalších oblastech, kde jsme viděli jakousi lavinu finančních nástrojů, eh, se to týká poskytování vlastního kapitálu. My máme dojem, že je celkem dobrá úroveň financování pro fondy vlastního kapitálu ve střední a východní Evropě, když zvážíme poptávku na trhu, ale také vodné nástroje. Další kapitál potřebují investiční fondy a mnohem víc financování je potřeba u akcelerátorů a obchodních inkubátorů, ale úspěšné programy potřebují eh, zkušené manažery, eh, kteří už měli v minulosti výsledky. Když se spustí víc takových fondů vlastního kapitálu na podporu, s podporou veřejného sektoru, je to možná chválihodné, ale možná ještě důležitější je podpořit správné manažery, pokud chceme, aby se takovýto trh dál rozvíjel, místo toho, aby to byly jenom jednotlivé investice do vlastního kapitálu. V několika zemích, kde působíme, jsme pozorovali v podstatě záplavu takovýchto fondů za podpory veřejného sektoru. Je to i pro ty podniky, které nemají dost kapitálu. Neznamená to, když nemáte dost kapitálu, že jste dobrý investiční případ. Jde potřeba vybrat ty, kteří vyberou dobří manažeři. Takže pokud veřejný sektor někoho podpoří a investuje nějaký podnik jenom proto, že nemá dost prostředků, není to dost dobře zdůvodněný případ a nepřispívá to k rozvoji trhu s vlastním kapitálem. Co si můžeme odnést ze zkušenosti EBRD? Už jsem zmínila, co jsme museli všechno zvládnout, pokud jde o ex ante hodnocení finančních nástrojů. A ta hodnocení byla z velké míry naprosto zbytečná ve vší ústě, alespoň to, co jsme četli, mi nebyla tam žádná doporučení na to, jak přizpůsobit finanční nástroje. Neposuzovala se tam úloha finančních nástrojů v porovnání s granty a bylo tam toho opravdu málo k tomu, jak implementovat finanční nástroj. Za druhé, opakuji, že granty pro investice by měly v ruku v ruce s politickou reformou. Byla bych velice opatrná kdybych měla zmínit úlohu kondicionality, ale především nám jde o to, aby tady byl v mnoha oblastech takový postupný proces upouštění od grantů, ať už jde o financování malých středních podniků nebo třeba investic do energetické účinnosti. A intenzita grantů, když se to navrhuje, by neměla jenom naplňovat požadavky na státní podporu, ale byla by také vydláždit cestu udržitelnosti a tím pádem také vyzývat k dalším finančním nástrojům nebo komerčnímu financování pro investice do těch cílových oblastí. Ještě dvě věci. Za prvé, navrhujte programy grantů, ale také programy finančních nástrojů s technickou pomocí. Teď, když mluvíme s národními bankami nebo s fondy, oni říkají, že nemají dost prostředků na technickou pomoc. Když do toho vstoupíme my a vyjednáváme a také zpravujeme finanční nástroje, klíčová je opravdu technická pomoc. A nejenom pro navržení projektu, ale také k posílení kapacity konečných příjemců. Tak je to třeba u společností, které hospodaří s pevný odpady, u malých a středních eh, podniků při navrhování projektu, nebo u posilování kapacity finančních prostředníků energetické účinnosti. Samostatné programy technické pomoci by to potřeby neřešily. V této oblasti je spousta podnětů. Já bych řekla, že už jsme na některé upozornili. Upozornili jsme na to, čemu se chceme věnovat my a těmto věcem se také v řídí, s řídícími orgány v těch 12 zemích střední a jihovýchodní Evropy, kde působíme, také věnujeme. Nedávno jsme měli schůzku s kolegy z Evropské komise, kteří se zabývají plánem externích investic. A mluvili jsme také o využití těch chystaných evropských záruk. A tam se objevily určité nové myšlenky, nové nápady na to, jak využít veřejné prostředky pro veřejné bláho, ale také s mobilizací soukromého sektoru. A do jisté míry jsme se domnívali, že tyto zkušenosti s evropskou zárukou bychom měli nashromáždit i pro externí akce a měli bychom je využít i pro interní aktivity v Evropské unii. Mnohokrát děkuji. Paní ředitelko. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci. A nyní se dostáváme k prostoru pro rozpravu. Máme tedy možnost klást otázky. Nejprve tedy paní Gardia Zabal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, mám otázku, kterou jsem si připravovala, když jsem si poslouchala všechny řečníky, i když eh, poslední řečnice trošičku tu moji otázku zodpověděla. Já jsem eh, slyšela, že tady probíhá, probíhá jistá analýza těch používaných finančních nástrojů, že některé nefungují zase tak úplně dobře, že je to komplikovanější. Z KFV mluvili o tom, co souvisí s kulturou a s tvůrčím průmyslem. Takže podle, vašeho, podle vaší zkušenosti, jaké typy nebo druhy finančních nástrojů bychom se měli tedy podržet a které bychom v budoucnosti možná mohli eliminovat vzhledem k jejich nízké účinnosti. A potom také v oblastech, eh, kde se teď zasahuje, v těch politikách, kde se teď zasahuje, kde je třeba dále posilovat tuto část eh, finančních nástrojů, protože tento deficit financování je obrovský a prostřednictvím používání evropského rozpočtu cestou finančních nástrojů se nám nedaří pokrýt tuto potřebu. Děkuji. I'm sorry, Adar, your questions were too... Takže to bylo pro všechny. Jenom eh, abych to vyjasnil, nejlepší bude, když se vždycky položíme jednu otázku a přímo na konkrétního řečníka a um, on na ně tedy odpoví. Ale teď tedy reakce na to, co říkala paní zpravodajka, kdo půjde jako první. Dobrá, já se toho ujmu. Já jsem říkal, že jedním z prvních problémů je, je tedy vytvořit finanční nástroj pro něco velmi konkrétního, jako například kreativní průmysl nebo podniky, malé střední podniky, některé jsou kreativní, jiné nikoli. Mm, možná třeba dokonce zvážíte nějaký balíček, kde bude stát, že se pokusíme eh, financovat některé. Ale já bych určitě nevytvářel takhle specifický finanční nástroj. A potom u těch finančních nástrojů je potřeba tedy nějaká návratnost a e, pak je tam třeba i nějaký nástroj. Řekněme, že máme třeba energetickou účinnost, máme tolik budov, e, tolik e, vlastně vztahů mezi majiteli, nájemníky a podobně. Tam jsou ty ty naše nástroje velmi užitečné. U třeba městských fondů a holdingů, tam by to bylo OK, ale jsou prostě hlavně jiné oblasti, kde to může být velmi účinné. Eh, řada lidí říkala, eh, teď můžeme mít finanční nástroje pro města a teď si udělejme finanční nástroje pro venkov. Logiku nechápu. Umím si představit, že třeba tam jsou tedy nějaké oblasti, ale představa, že teď vlastně budeme mít tedy finanční nástroje všude a to, to prostě mi přijde trošku problematické. Samozřejmě Mm, biznis můžeme financovat eh, finančním eh, průmyslem, můžeme vytvořit nějaký, eh, nějaký biznis i v zemědělství, určitě vám potom zaplatí, tedy splatí, ale opatrně, musíme být opatrně, nemůže to jít opravdu všude. Mé hlavní doporučení by tedy bylo ne takhle specificky nezaměřovat se tak můžeme mít třeba v energetickém sektoru potřebu eh, ze, podpory ze strany finančního nástroje, ale potom třeba ten sektor už je tak e-, efektivní, že do toho vstoupí banky a ty finanční nástroje už se nepotřebují. Takže mm, já bych eh, se vyvaroval tomu, toho říkat, eh, tento sektor to potřebuje, tento to nepotřebuje, protože tyhle ty věci se můžou měnit, může se to změnit třeba i v průběhu dvou let. A nyní, kdokoliv chce dodat něco dalšího, předám slovo kolegům. Paní Hargetaj. Hmm. Mě napadly k tomuto čtyři věci. Za prvé, zaznamenali jsme využívání nejrizikovějšího z finančních nástrojů. Tam se vlastně využívají eh, tedy hlavně komerční banky, zavádí se něco nového a eh, to se vlastně eh, pojí zejména s financováním startupů. A druhá oblast, kde nám chybí evropské financování, to je rizikové financování, tedy dluhů. A tohle by se dalo eh, takzvaně dovést, dovážet z USA, protože eh, v některých věcech se můžeme eh, inspirovat. Takže někdy to vysoce rizikové financování by tedy požadovalo vstupní podporu. Potom třeba ty akcionářské investice, třeba v oblasti inkubátorů, aby se podpořila inovace. Potom Jorge už zase zmiňoval další věc. byli bychom proti ehm, finančnímu nástroji na energetické, na, na evropské úrovni. Možná třeba v oblasti klimatu, velmi selektivně. Ehm, Určitě tedy solární energie, větrná energie, ale určitě nepotřebujeme další finanční nástroj. A potom máme některé bioenergetické projekty, geotermální projekty. Tam možná by stálo za to eh, dát záruku a vlastně taky nějaké investiční platformy na místní úrovni, regionální úrovni, které bychom eh, nastavili například eh, ve spolupráci s vestkou, společnostmi, tak aby se financovaly projekty energetické účinnosti. A na závěr eh, něco, čemu říkám agrobiznis. Eh, protože když řekneme zemědělství a agriculture, tak si vždycky představujeme trpící eh, zemědělce a mm, nemám dost času, abych to tady rozvedla, ale myslím si, že v Evropě zejména ve střední a východní Evropě, nám chybí nějaké udržitelné finanční nástroje, které by zase přivedli eh, zemědělství více do oblasti podnikatelské, podnikatelské než jenom prostě eh, přijímání grantů. Alonso Pardo? Já v podstatě souhlasím s tím, co říkali mý kolegové. Když se podíváme na ty nástroje, které se teď snažíme uplatnit v tomto období, tak jediný, kam by se zapojoval celý stát, tak je energetická účinnost. Myslíme si, že má možnosti a tím pádem také potřebu financování. Ale musíme zohlednit, že především pokud jde o soukromé bydlení, tak je to komplikované. Třeba ve Španělsku většina lidí žije v bytových domech a ta legislativa je, řekněme, opravdu velmi komplikovaná. Někdy je potřeba jednomyslnost, takže se s tím těžko nakládá. Někde je to jednodušší u podniku. V tom období 2007-2013 se zavedl jeden finanční nástroj. My jsme začali pracovat s energetickými podniky a nakonec jsme téměř financovali projekty soukromého sektoru. Většina těch eh, nástrojů směřovala soukromým subjektům. My jsme viděli, že zatím to tam ještě není úplně jednoduché, alespoň tedy v případě uplatňování eh, těchto nástrojů ten veřejný sektor nebyl ještě úplně připraven. Pokud o ty další nástroje, připravit nástroje pro nějaký příliš specifický sektor, to není moc zajímavé. Ale kdybychom vytvářeli různé nástroje podle typu financování, tady se hovořilo třeba o rizikovém kapitálu, tady si myslím, že je potřeba financování. Já bych řekl, že ten problém není jen o potřebě financování. Ve Španělsku například bychom řekli, že tam, kde nejvíce potřebujeme rizikový kapitál, tak tam nemáme strukturální fondy, nebo strukturální fondy prostě s tradičními programy, řekněme, podpory se spotřebovávají, více než spotřebovávají. Takže tím se vlastně odebírají prostředky od těchto, řekněme, tradičnějších zdrojů, to by mohlo mít traumatický dopad na rozpočty. Takže tady máme problém nejen, jak tedy říkám, s potřebou financování, ale také kde. A v tomto smyslu, kdybychom měli větší flexibilitu na národní úrovni, abychom mohli tyto nástroje, mít tyto nástroje, které by pokrývaly celé území země, to by mohlo být užitečné, protože naše zkušenost z jiných nástrojů, které nejsou spolufinancovány, svědčí o tom, že je zde velká nerovnováha mezi oblastmi. A není to problém zdrojů. Často chybí kvalitní projekty, dostatečně kvalitní projekty. Pokud jde o projekty na financování inovací nebo ty startupy a tak dále, tak tady si myslíme, že je zde důležitá, důležitý prostor. V tomto případě je velmi důležité vytvořit metodiku řízení, která bude vhodná pro každý z těchto nástrojů. A my jsme v tom předcházejícím období zavedli nástroj pro inovativní podniky. Nebylo to tedy rezortní, bylo to pro všechna odvětví a ta pomoc tam směřovala přes finanční zprostředkovatele. Ale pravda je, že ten systém nefungoval. Nefungoval, protože ty požadavky byly pro finanční systém příliš komplikované. To, co jsem tady uváděl, to ověřování, ten týž nástroj, kdybychom si vybrali jako finančního zprostředkovatele subjekt, jehož cílem je podporovat financování pro inovativní podniky, tak tam by to mohlo fungovat stejně. Nebo tedy dobře, protože ten zprostředkovatel by byl zaměřen na specificky tento trh, takže jde o to, jak je to naplánováno. Jde také o to, jak ten nástroj znáte. Very well, thank you. Děkuji. A nyní dám slovo tady napravo. Pan Zdechovský má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já moc krát děkuji za tuhle debatu a při některých vašich vyjádření jsem se usmíval, protože vlastně ve svých odpovědích jste možná eh, i prozradili kritiku tohoto výboru vlastně některých, eh, některých opatření, které se pomocí finančních eh, nástrojů dělají. Já osobně mm, moc děkuji za prezentaci. Tady padlo, že eh, některé finanční nástroje se, via, eh, se eh, dělají na podporu startupů, které nezískají dlouhodobou podporu. A pak tady bylo řečeno, že řada těch, eh, řada těch startupů nemá tu schopnost, nebo těch eh, majitelů těch startupů nemá tu schopnost ty projekty manažovat a udržet, což já vidím jako obrovský projekt, eh, problém. Já se v oblasti startupové komunity pohybuju 13 let a když vidím, co z evropských peněz podpoříme za startupy, které absolutně nemají logiku, absolutně nemají návaznost na, na nějaký business plán, absolutně jsou neudržitelný a ty peníze jsou víceméně vyhozený, protože ten startup se, se rozpadne do dvou, třech let při prvních nesnázích a při prvním dojetí financování. Absolutně se zohledňují formální kroky, formální věci, ale, nejsou hledňuje se dopad toho startupu třeba do prostředí. Zda ten startup opravdu má nějakou, nějakou návaznost na, na další trh, jestli třeba startup je podpořený jeho činnost, ale v momentě, když si nezapatentuje ten svůj, bych řekl, vynález nebo tu svoji aplikaci, přijde někdo jiný, kdo je finančně daleko lépe zajištěný a okopíruje ten nápad, pak vlastně ta podpora přijde vníveč. A to to si myslím, že je obrovský, obrovský problém. Druhý jako problém vidím selektivní efekt projektů, eh, které jsou financovány z finančních nástrojů. Ano, my financujeme, třeba dám příklad, ale neberte mě za slovo, v České republice nějaký projekt. Ale ten projekt nemá v Polsku žádnou návaznost my jsme v České republice něco vyřešili, ale my jsme Evropská unie. A bez toho, aniž bychom viděli, že, že ta silnice skončí v poli, nebo ten, ten projekt skončí jenom, jenom částečně a nebude mít návaznost na Polsko, tak nepřinese ten konečný efekt. A to si myslím, že je velikánský problém i těch udávaných, uh, udávaných projektů ve Španělsku a jinde. A potom si myslím, že uh, si myslím, že obecná otázka eh, řada bank prostě má v současné době poměrně velikánské eh, finanční možnosti investování, ale prostě neinvestují je eh, do rizikových projektů tak, jako to bylo třeba dříve, protože oni nejsou schopní vlastně konkurovat třeba v oblasti bydlení, nejsou schopní konkurovat, eh, konkurovat různým finančním eh, nástrojům nebo podporám, které jsou dávány. Já sám třeba eh, můžu víc příklad, moje rodina měla obrovský barák, kde vlastně byl barák ve 30. letech vytvořeny jako projekt na bydlení. Bylo to takzvané sociální bydlení pro rodiny, byly udělané malé byty a z nich prostě ta rodina financovala svoje další projekty. V současné době, když mám spoustu nástrojů a spoustu možností třeba z kohezní politiky podpořit ty projekty a zaplatit je napřímo, tak je obrovský problém nějaký konkurenceschopný schopnosti, aby ten člověk vytvářel třeba v oblasti bydlení nějaké podobné, podobné projekty. A tady si myslím, že, že je taky potřeba o tom diskutovat, jak eh, s těmi finančními nástroji v budoucnosti lépe nebo jinak, jinak eh, nakládat, aby nebyly třeba konkurencí eh, mm, v některých zemí doposavat zavedených praktik nebo fungujícího trhu a aby ten fungující trh právě ty finanční nástroje nenarušily. A to je takový můj point point of view, jak vidím, eh, vidím některé komentáře a některé vám je řečené a byl bych moc rád, eh, kdybyste mi, kdybyste mi řekli, jak vy to vidíte. A jinak v oblasti provedení reform eh, mluvilo se tady o hodně zemí, já to nebudu konkretizovat a já se směju, protože v řadě zemí je to prostě neřešitelný, neřešitelný problém. Pokud nemáte efektivní vymáhání práva, kde ty peníze v momentě, když je dáte, se prostě ztratějí. Ty ceny v momentě, když je to financováno jinak než z vlastních zdrojů, tak jsou trojnásobné, tak je velmi těžké tam jakkoliv a, a čímkoliv dál pomáhat a, a myslím si, že ten pákový efekt v řadě těch projektů nebyl pětkrát a, a nebo sedmkrát, jak tady bylo uváděno, ale ten pákový efekt byl víceméně, víceméně nulový nebo byl, byl prostě eh, marginální proti tomu, eh, než kdyby to bylo financováno z komerčních peněz. Well, there we had a very general and, and a uh, ano, tady je celá řada potenciálních problémů. Chcete se k tomu vyjádřit? Nevidím, že by se vám do toho nějak chtělo. Možná bych se i já krátce zapojil do diskuze a dodal bych, že pokud v nějakém členském státě byla postavena silnice s tím, že na začátku vůbec nebyla nějaká představa o tom, že by tam byly evropské synergie, Možná to automaticky nepřináší evropskou přidanou hodnotu, když se ta silnice prodlouží. Pokud na počátku neměla mít nějakou další návaznost na druhé straně hranice. To je jenom taková poznámka. Já chci jenom říct, to byl takový dlouhý seznam různých problémů. Stejně jako granty, i finanční nástroje fungují tak dobře, jako ty implementující orgány, které je využívají. Pokud se postaví silnice, která nikam nevede, tak se vůbec neměla stavět. Těžko říct, proč někdo schválil. A u finančních nástrojů jde o to, že ty peníze se musí vrátit. To je tedy jakási pobídka. Když něco postavíte a nemá to žádnou budoucnost, pokud nezískáte zpět prostředky, u silnic se může stát, že tu půjčku pak splácí veřejný orgán. To je také možné. Máte nějaký nástroj a veřejný orgán to splácí. A pak se může postavit i hlouposti, ale nemělo by se to stávat. Ale administrátoři a ti, kdo to implementují, působí problémy. A to je také z jeden, důvod, jeden z důvodů, proč se finanční nástroje neobjevují úplně všude a nejsou rozšířené. Protože na některých místech je velice nízká kapacita. A země, které jsou hodně pokročilé, je využívají, protože tu kapacitu mají. Je z hlediska výběrového procesu. Takže já nevím, jestli problém spočívá v tom finančním nástroji nebo někde jinde. To jsem chtěla asi říct. Já bych to nesváděl na finanční nástroje, ale na ty, kdo schválovali ty projekty. S tím se musí něco dělat. To je vše. A možná z mé strany k té podpoře malých a středních podniků a jaké typy podniků se snažíme podpořit. Já myslím, že tam musíme opravdu pořádně promyslet, koho podporujeme a jak. My to v KFV děláme tak, že podporujeme různé typy finančních nástrojů u různých typů startupů. Máme třeba programy pro takové ty obvyklé malé startupy, které nejsou nějak zvlášť inovativní. Dáváme jim eh, financování. U velice inovativních typů startupů máme programy rizikového kapitálu. Tam se opravdu musíte zamyslet nad tím, jaký typ podniků chcete podpořit. A pak si můžete nastavit strukturu finančního nástroje podle konkrétní cílové skupiny. Já myslím, že se všichni shodneme na tom, že podmínky z hlediska politického rámce jsou velice základní pro různé typy veřejné podpory. Chtěl bych také říct, že máme i programy v Severní Africe a v zemích, kde je politický rámec mnohem horší než to, co máme tady v Evropě. Takže já si myslím, že se to musí přizpůsobit Musí to být specifické formy finančních nástrojů, ale myslím si také, že v zemích, kde jsou problémy, je možné využívat finanční nástroje. Děkujeme eh, za další informaci, pane Dence Respeku, protože máme trošku času. Rád bych poprosil, abyste se ještě jednou vyjádřili nebo navázali na to, jak jste odpovídali v prvním kole. Ne? Dobře. Takže pokud už nemáme žádné další otázky, požádám zpravodajku, aby nám řekla pár slov na závěr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli budu schopna z toho vyvodit nějaký závěr, ale vyvodila jsem z toho jisté úvahy, které si myslím, že bychom měli dále analyzovat do budoucna a také nějakou absenci odpovědi. Já vám to vysvětlím. Protože když jsme zadali CEPSu tu studii a zorganizovali toto slyšení o finančních nástrojích, tak jsme si chtěli udělat představu o tom, zda je možné systematizovat eh, ty různé nástroje a granty a půjčky a tak dále. A pokud můžeme jasně definovat eh, ty znaky, tak bychom chtěli vědět, eh, kdy je tedy možno použít eh, jaký nástroj. Zjistili jsme, že to nejde, že prostě záleží na sektoru, na zemi, dokonce i na těch finančních zprostředkovatelích, kteří jsou k tomu využiti, nebo zda je to možno kombinovat s fondy. Proto Není možné udělat takové schéma, kdy co použít. Prostě to nejde. Různí řečníci zmínili myšlenku mnohem širší definice používání finančních nástrojů, aby bylo možné přizpůsobit potřebám. Já tuto potřebu velmi dobře chápu, abychom se nekoncentrovali příliš nebo abychom neomezovali zbytečně pole působnosti, ale z hlediska politiku my prostě chceme mít vliv na jisté druhy politik a tady se nám to velmi komplikuje. Nevíme, kde se příliš vlastně limitujeme, nebo kde zase naopak tu definici finančních nástrojů příliš oklešťujeme, kde máme tedy více prostoru k tomu, abychom jednali, třeba ten finanční nástroj pro kreativní průmysl. Cílem tohoto nástroje bylo podpořit větší zapojení těchto podniků, aby měli snadnější přístup k evropskému rozpočtu. Samozřejmě udělat tak malý nástroj, tak specializovaný, nakonec se ukázalo, že nedosáhneme svého cíle. Takže třeba najít rovnováhu mezi tím politickým směrem pro používání finančních prostředků, nebo tedy veřejných finančních prostředků. A na druhé straně chceme, aby to bylo přínosné, aby to fungovalo. Takže třeba najít nějakou tu rovnováhu. Pokud je o ty požadavky, je pravda, že většina finančních nástrojů nebo projektů, které jsou financovány pomocí finančních nástrojů by měly být rentabilní, měly by být ekonomickou návratnost. Takže to už je něco pozitivního a neměli bychom tedy tam dávat tolik požadavků a tolik eh, administrativních překážek, protože jsou to peníze, které se nakonec eh, vrátí, zaplatí se zpátky, ale je to použití veřejných peněz. Samozřejmě finanční nástroj není to též jako grant, ale je to také situace, kdy může prostě která může vést eh, k tomu, že budou ztraceny tyto veřejné peníze. Prostě to bude nějaký projekt, který fungovat nebude a nebude moci splatit tuto svou půjčku. Takže my jako veřejní činitelé si musíme být jistí, že ta kritéria budou dodržována. A hodně to souvisí také s tím, co zde zaznělo na začátku, tedy to hodnocení ex ante. Když jsme v minulém mandátu pracovali na těch finančních nástrojích, tak jsme věnovali velkou pozornost tomu hodnocení ex ante. Udělali jsme z toho nástroj, nakonec neefektivní. Spíš je to administrativní a byrokratická překážka, než skutečný informační dokument, který by nám umožnil rozhodnout, jaký typ nástroje použijeme pro ten který projekt. Takže to je věc, kterou bychom měli určitě ještě řešit a hlavně tedy komise, to je za to zodpovědná. A k tomu, co říkal Jorge Nunes Ferrer, možná udělat takový společný formát, aby všichni měli stejné informace, aby všechno bylo srovnatelné. A pak další věc, to už jsme slyšeli několikrát, ale vidím, že to tady zaznívalo velmi intenzivně, a sice potřeba umožnit kombinovat finanční nástroje s granty, protože na papíře to prý možná je, ale zdá se, že v praxi ty požadavky jsou tak rozdílné a tak protichůdné, že nastane okamžik, že prostě není možné tuto kombinaci zrealizovat. A potom celá ta velká část, která se týká zjednodušení, to už jsme viděli tady u finančního nařízení, nevím, jestli se nám to podaří. Uvidíme, co ještě vyplyne z jednání o finančním nařízení, ale jedním z cílů bylo zjednodušit eh, celý ten soubor pravidel a především usnadnit jejich lepší kombinování. Musíme také zlepšit definici těchto finančních nástrojů, především pokud jde o rozdělení jejich kompetencí. Snažit se rozdělit cíle a vyhnout se duplicitám, vyhnout se tomu, aby se ty nástroje navzájem nepřekrývaly. A to je debata, kterou jsme vedli, když byl spuštěn program EFSI, protože často jsme měli pocit, že je zde taková část EFSI, která se překrývá s horizontem 2020, další část EFSI, která se překrývá s Connected Europe Facility, jedna zase s Kosme a tak dále. Takže máme prostě spoustu nástrojů, které se duplikují a nevíme, kdo má co používat za jakých podmínek. A především ta část flexibility. To je slovo, které tady používáme každý den, bez ohledu na to, o jakém tématu hovoříme. Prostě pořád mluvíme o flexibilitě, flexibilitě, ale pořád se nám ji nedaří ve skutečnosti najít. Tady se hovoří o možnosti přizpůsobit se tržním podmínkám v regionu nebo v nějakém odvětví. Uvidíme, jak to bude vypadat při definování těch příštích finančních nástrojů, to se nám tam ta flexibilita konečně dostane. A ještě technická pomoc, to jsem si taky poznamenala, to mně připadá jako velmi důležitý bod. Pořád jsme hovořili o nutnosti technické pomoci, především proto, aby byla vytvořena tedy ta kapacita pro používání těchto nástrojů, protože lidé často vědí, že sice tedy tyto nástroje existují, ale, ale neví v podstatě, jak toho využít. Neví, že je tam prostě ta technická pomoc, kterou mohou využít. Tím by se také zlepšilo používání finančních nástrojů. V každém případě, a to už bude vše, zde nezazněla odpověď na tu milionovou otázku, ne protože by třeba řečníci odpovědět nechtěli, ale pravděpodobně to nemá odpověď. V příštím funkčním období budeme muset začít rozhodnout o tom, kolik peněz se dá k dispozici v rámci finančních nástrojů a kolik peněz se dá k dispozici ve formě grantů pro určité veřejné politiky. A tady nastane skutečný boj mezi těmi, kteří více hájí jeden druh intervence a těmi, kteří hájí ten druhý druh intervence. Víme, že když máme rozpočet, který je čím dál menší, tak eh, když chceme rozšiřovat eh, kompetence Evropské unie, tak je to vlastně taková kvadratura kruhu, ale snad se nám to podaří. Pardon. Mnohokrát děkuji, to bylo až příliš skromné. Pokud je o závěrečné poznámky z mé strany, já myslím, že je velice důležité, aby tento výbor co nejvíc porozuměl složité povaze finančních nástrojů. A dnes díky vaší skvělé přípravě si skutečně cením toho, že jsme se poučili. Na začátku jsme slyšeli něco o tom, co jsou finanční nástroje, jak je nastavit, ale ještě důležitější bylo, že jsme se dozvěděli něco o tom, kdy je využívat. A v jakých komplexních situacích. Slyšeli jsme cené názory ze strany Národní banky v Německu, slyšeli jsme také náhled řídícího orgánu a ten obsahoval hodně kritiky. Já osobně bych tady vyzvedl jednu věc, na kterou bychom se skutečně měli zaměřit a měli bychom dát dohromady ten problém s překrývající se legislativou. Vy jste to nazval kávkovskými ustanoveními. Měli bychom se zbavit té rigidity a také, jak vy říkáte, neopodstatněných regulatorních omezení. To je dost tvrdá kritika, ale myslím si, že je na místě. A potom pár věcí k problémům s využitím finančních nástrojů. Ty specifické případy byly jistě velice zajímavé. Využití záruk paralelně s granty. A možná je tady ještě něco, s čím bychom možná mohli něco udělat, což je nedostatek zkušeností manažerů fondů v souvislosti s těmi složitějšími programy financování které na druhou stranu opravdu chceme. Potřebujeme jich víc. Bylo to tedy podle mě nesmírně užitečné slyšení a já chci ještě jednou poděkovat každému z vás za vynikající přípravu. Děkujeme. A příští schůze tohoto výboru je zítra ráno ve stejném sále v 9 hodin. Zasedání je uzavřeno.